So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Tak kolegové, dámy a pánové, začneme, máme 6 minut po deváté. Jinými slovy, už máme 6 minut spoždění, já vím, že pro mě to je nezvyklé, ale vzhledem k tomu, že tu není tolik poslanců, jsme museli chvilku počkat. Než zahájíme pořad jednání, tak eh, jsem dostal žádost od tlumočníků, že prý se vyjádří k své situaci.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 Tak, teď už můžeme začít pracovat. Jako první máme bod číslo 13, výměna názoru ohledně vyjednávání DCFTA mezi EU a Tuniskem. My jako výbor INTA tento rozvoj podporujeme, zejména po takzvaném arabském jaru. A to v rámci stabilizace demokratického rozvoje v Tunisku a rádi bychom Tunisku dali také hospodářský výhled co do rozvoje. Proběhlo druhé vyjednávací kolečko před dvěma nebo třemi týdny a jednalo se o velice slibné vyjednávání. Tak mimochodem bylo to druhé kolo, to první proběhlo v roce 2016. Takže hodně dávno. A já doufám, že teď se nám otevírá nová příležitost, v rámci které bychom mohli na ta vyjednávání trošičku zatlačit. A vzhledem k dohodě o transparentnosti s komisí, tak návrhy a zápisy toho vyjednávacího kola budou zveřejněny na webových stránkách DG Trade. Takže opět při plné transparentnosti a e, podle nás je nutné, abychom své partnery doprovázeli. Tato schůze je samozřejmě přenášena po internetu, takže srdečně zdravíme e, lidi u svých televizorů a počítačů po celém světě. Tak a teď se pustíme do diskusí ohledně postupu, vývoje těch vyjednávání. mně je velkou ctí zde přivítat experty z Tuniska. Je to jednak eh, Lovna Jeriby, paní prezidentka eh, Solidar Tunisia, a pak je to pan Karim Davut, předseda eh, Sinakri, Tuniské federace zemědělců. Vítejte. Než vám dám slovo, rád bych rovněž přivítal paní Moniku Helsky, která je šéfkou odboru pro magrebské, pro země Magrebu a bude nás informovat za komisi. Takže, paní Chryby, máte 8 minut Prosím, představte nám svůj názor na vývoj. Merci pour l'invitation. Dobrý den, děkuji za pozvání, děkuji pane Lange, jsem Lobna Jereby, jsem bývalá poslankyně ústavodárného schromáždění v Tunisku a teď tedy předsedkyní a zakladatelkou Solidar Tunisii, což je think tank, parlamentní think tank, který se zabývá legislativními postupy, zabývá se různými tématy jako právní stát, ekonomika, finance a energetika. Od listopadu 90 máme status, 2012 eh, máme status privilegovaného partnera a 2015 provádíme jednání. Demokratické postupy eh, se rozvíjejí, máme ústavu, která zaručuje rovnost mužů a žen, svobodu svědomí, máme nezávislé ústavní instituce, na těch se teprve pracuje, probíhá decentralizace. Ovšem socioekonomický přechod ten se setkává s problémy vzhledem k endogenním i exogenním faktorům, jako je krize v Libii a to ohrožuje tuto rodící se demokracii. A proto je velice zapotřebí definovat nové partnerství mezi EU a Tuniskem, které by se zaměřilo na Eh, společný rozvoj a opíralo by se o nový model ekonomiky se silnou přidanou hodnotou, která stimuluje inovace a která především umožňuje eh, absorbovat vysokou nezaměstnanost, a zvláště mladých absolventů. Eh, potřebujeme, aby Evropská unie podněcovala evropské investice v Tunisku v rámci celosvětového hodnotového řetězce a to by nám i umožnilo eh, udržet eh, eh, ty tuniské mozky v naší zemi, protože mnoho lékařů, advokátů odchází ze země. Chceme tedy zavádět odvážné politiky, zásadní strukturální reformy našeho socioekonomického modelu. Než budu hovořit o této dohodě, chtěla bych se zmínit o práci od září 2015 DCFTA. Podle nás by měla být vedena transparentností, příprava by měla být participativní. V roce 2016 jsme se snažili lépe informovat o jednotlivých kapitolách prostřednictvím workshopů s různými zástupci povolání vzdělávání eh, nezávislých povolání. Dělali jsme také odvětvové studie v roce 2017, například o ehm, právě nezávislých povoláních a v roce 2018 ve spolupráci eh, se státem organizujeme eh, setkání s odbory a zaměstnanci, práv, zaměstnavateli právě o této dohodě DCFT a a snažili jsme se vždy analyzovat obsah a vést dialog se zástupci jednotlivých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 Na základě toho jsme formovali následující doporučení. Potřebujeme eh, jasnou vizi eh, každé politické a ekonomické kapitoly ještě před novým partnerstvím, abychom se mohli rozvíjet v oblasti digitálního přechodu, energetického přechodu. Je třeba zavádět takovou infrastrukturu, která podporuje obnovitelné zdroje, logistika, doprava. Chceme-li, aby eh, Tunisko bylo takovým africkým hubem, tak je třeba, aby doprava doprava a logistika byly eh, prioritními osami. Tohle všechno musí také mít odvětvový přístup. To by mělo platit pro jednání, kde je třeba vést dialog se zástupci jednotlivých profesí. Ten postup musí být ze spoda nahoru, diskutovat se zástupci profesí a ty by měli vypracovat naše odvětvové strategie a vize. Je třeba, aby DCFTA nebyla samoučelná, musí to být nástroj pro realizaci naší vlastní odvětvové strategie a to je bod, který který eh, hájí Solidar a další zástupci občanské společnosti. Potřebujeme přístup na základě pozitivního seznamu. Hovoří se o službách. Ovšem v, ve službách panují veliké eh, rozdíly v jednotlivých odvětví. Potřebujeme eh, chránit citlivá odvětví a také veřejné služby. Dále participativní přístup, efektivní zapojení občanské společnosti, to je také třeba podpořit. Já teď v rychlosti se zmíním o tom, co předchází dohodě. Ty předběžné eh, předpoklady, to je mobilita osob, eh, ne, ne, prosím, aby se nezaměňovala mobilita a migrační toky, to jsou dvě různé věci. Nemůžeme hovoli, hovořit o liberalizaci služeb a o, o, o rovnosti Eh, v přístupu na evropské trhy bez mobility. A to platí i pro mobilitu pracovníků, která je eh, důležitá. Eh, dále postupný přístup je třeba přehlednout k tomu, že Tunisko je v tomto období demokratického přechodu a politické nestability a potřebuje tedy více času na implementaci. Rovnost v přístupu přístupu ke službám, k financování, přístup k fondům pro podniky, které se usazují a také podpora hospodářské soutěže, uznávání eh, diplomů, podpora výzkumu a vývoje, eh, programy z Horizontu 2020. Hovoří se o eh, konvergenci právních předpisů. Tunisko ale musí mít také své slovo v tomto legislativním postupu. Přitom tady nemáme zastoupení v tom legislativním postupu a v legislativních institucích na úrovni Evropské unie a je tedy třeba zkoumat možnost, zastoupení Tuniska v legislativních eh, instancích v Evropě, tak, aby se s námi konzultovalo, abychom mohli dát svůj názor na nové právní předpisy, které budou eh, prováděny prostřednictvím této dohody, evropské právní předpisy, které my budeme implementovat, kterým eh, se podřídíme a měli bychom tedy mít možnost dát svůj názor a své stanovisko. Chceme si ponechat své právo regulovat své trhy prostřednictvím DCFTA, to je také důležitý bod a už nechceme být eh, kandidáty na černém či šedém seznamu, podobně jako eh, členské státy EU. Není možné, abychom měli privilegované partnerství, dojednávali dohodu a zároveň, abychom eh, byli na těchto černých či šedých seznamech. Závěr je tedy takový, že dnes ty dohody, ty současné kapitoly jsou asymetrické, ale spíše ve prospěch EU, pokud by se aplikovaly tak, jak jsou momentálně sepsány. To znamená, že e, pro EU ale by bylo prospěšné zajistit stabilitu a prosperitu i svých partnerů, aby DCFTA nebyla s účelem sama o sobě, ale aby umožnila Tunisku přejít k novému socioekonomickému modelu, který by byl v souladu s očekáváním porevolučního Tuniska. Jedná se především o nezaměstnanost eh, mladých absolventů a velké rozdíly mezi regiony. To jsou velké přetrvávající problémy. DCFTA je pro nás složkou nového partnerství, které musí být konkrétní a výjimečné mezi Tuniskem a EU. A toto partnerství by mělo právě brát Tunisko jako zemi, která prochází demokratickým přechodem. Děkuji. Perfectement. In time. And... Tak stihla jste to včas a řekla jste to naprosto jasně. Děkujeme. A teď tedy má slovo pan Karim Dau z Tuniské federace zemědělství. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání, dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně. Za, za v poslední době eh, tuneské zemědělství dosáhlo významného pokroku, zvýšilo eh, soběstačnost například u mléka, ovoce, zeleniny, omezilo závislost na dovozu a získalo také vývozní trhy. Ovšem stále ještě přetrvávají určité výzvy, abychom dosáhli cílu udržitelného rozvoje. Máme tady riziko pro naši potravinovou bezpečnost a vyvstávají dvě zásadní otázky pro naše zemědělství. Jaký typ zemědělství eh, budeme mít v roce 2050 a bude toto zemědělství schopno uživit 14 milionů obyvatel? Musíme tedy konstatovat, že zemědělství v Tunisku zaznamenává pravidelný pokles svého podílu na HDP z 19,6% v roce 64 na 8% 2016. Výkonnost zemědělství je poměrně slabá, zemědělství je velice variabilní, dochází k nárůstu výrobních nákladů, což odrazuje od investic. Také tady jsou hrozby související s klimatickými změnami a také máme méně přírodních zdrojů. Dále eh, je tady, jsou tady nedostatečné distribuční eh, řetězce, eh, špatná organizace jednotlivých odvětví, špatná organizace venkovského zemědělského světa. Zemědělství v Tunisku klesí, eh, klesá mu podíl na HDP, je tam nízká přidaná hodnota, silná variabilita. Také tady jsou hrozby související s klimatickými změnami, máme méně eh, přírodních zdrojů, ty jsou ohroženy, také eh, ty distribuční okruhy jsou nedostatečné, odvětví jsou špatně organizovaná, Obecně venkovský, eh, venkovský svět je špatně organizovaný, stárne zemědělská populace, zemědělství není přitažlivé pro mladé a pak tady jsou také problémy s veřejnou zprávou a nemáme dostatečnou politickou vizi zemědělství. Vidíte, že tady před námi je stále mnoho rizik a tady ještě máme liberalizaci obchodu eh, s našimi evropskými eh, partnery v rámci DCFTA. Abychom byli schopni čelit eh, těmto rizikům, je třeba vypracovat nový eh, model zemědělství, který bude novátorský, abychom zajistili udržitelný rozvoj a dostatek potravin. My jsme Synagry, což je odborová organizace tuniských zemědělců. Vznikla tato organizace v roce 2011 po tuniské revoluci. A Eh, přestože tato možnost je zapsána v nové tuniské ústavě, ale stále ještě nejsme úplně přijímani. Náš svaz navrhuje eh, ambiciozní program zemědělství věnovaný malozemědělcům. 80 tuniských zemědělců má méně než 10 hektarů a 70 z nich méně než 5 hektarů. 80 chovatelů dobytka má méně než 10 krav a 70 méně než 5 krav. Ale tito malozemědělci produkují více než 70 celo celostátní produkce. Potřebujeme eh, modely eh, zemědělského rozvoje, které budou eh, realizovatelné vzhledem k problematice vodních zdrojů. Pokud chceme používat nekonvenční zdroje vody, musíme snížit ztráty a plítvání a musíme vytvořit plán eh, zemědělství opírajícího se o dešťové vody. Musíme podporovat místní regionální výrobu, ekovýrobu, kvalitativní značky, jako jsou označení původu. Musíme eh, podporovat středomořskou produkci, pro kterou máme v Tunisku eh, komparativní výhodu. Musíme také podporovat zemědělská družstva, která jsou v naší zemi málo rozvinutá, dále malo zemědělce a ty znevýhodněné regiony. Musíme omezit obchodní rizika, eh, změnit úlohu národních úřadů lépe eh, eh, řešit boj proti dezertifikaci. 96 území je přímo nebo nepřímo dotčeno dezertifikací. 52 celkové plochy země je dotčeno eh, salinizací a erozí. Nárůst průměrné teploty o 2 stupně do roku 2050 by znamenalo, že Magreb přijde o 50 orné půdy. Do roku 2030 očekáváme nárůst eh, častosti sucha a pokud by přišly dva nebo tři eh, roky sucha po sobě, znamenalo by to, že dojde k poklesu eh, některých, některých typů zemědělské produkce o 50 a eh, stáda dobytka by se snížila o 80 Potřebujeme také rozvíjet ekoturistiku a zohlednit ekonomickou, politickou a sociální úlohu zemědělství v Tunisku. Tunelské zemědělství vždy bylo takovým eh, nárazníkem, tlumičem velkých krizí v zemi, které jsme zaznamenali v roce 87, 2011, 2014. Zemědělství nejvíce přispělo k nárůstu HDP během těchto krizí a díky tomu tuniská ekonomika eh, se vyhla závažnějším situacím. Zemědělství musíme chápat jako výnosnou hospodářskou činnost eh, a pro tohle všechno potřebujeme nějakou politickou vizi a vůli vhodné sociální, bezpečnostní a makroekonomické klima. Vzhledem k eh, situaci v regionu i na mezinárodní scéně jsou ohroženy cíle udržitelného rozvoje. Jak dnes můžeme navyšovat nebo dokonce zdvojnásobovat svoji produktivitu jak zlepšit eh, přístup malozemědělců na trhy, jak vytvořit odolné zemědělství, ale zároveň chránit ekosystémy a genetickou diverzitu, jak můžeme modernizovat naše zemědělství. Dámy a pánové, tato dohoda musí být ambiciozním programem, který musí překračovat čistě ekonomické zájmy. Tunešští zemědělci a rybáři očekávají od Evropy skutečné partnerství, které bude prospěšné pro všechny. Budou eh, očekávat zlepšení kvality života a stability. Tuniské zemědělství se musí velice eh, modernizovat, ale to je důležité pro Tunizany i pro Evropany. Musíme snížit asymetrii, která existuje mezi našimi zemědělstvími. Musíme zlepšit jejich vzájemné doplňování. To je hlavní cíl. Evropa k tomu musí dát finanční, technické, logistické prostředky, které nám pomohou. Předpokládaných deset let to se nám zdá málo. Eh, realistické by bylo o pět let více jednání se nesmí dotýkat jenom seznamu eh, citlivých výrobků, celních eh, kvót, protože víme, že třeba cena ovoce a zeleniny je konkurenceschopná, ale naráží na eh, překážky při vstupu na evropský trh a řešit jednání obchodních řetězců také není jednoduché. Jsou tady obavy týkající se DCFTA a také v ní vkládáme naději. Musíme podporovat reformy pomocí technické asistence. Je také třeba eh, hodně komunikovat, abychom informovali a uklidnili tuniské zemědělce a abychom jim umožnili stotožnit se s tímto projektem, který může být budoucností pro tuniské zemědělství. A toto musí takto vnímat. Evropa také musí ukázat politickou odvahu a do SZP zapracovat podpůrný plán na pomoc našemu zemědělství, tak něco podobného, jako se udělalo pro Španělsko a Portugalsko. Protože my bychom chtěli vytvořit skutečný prostor svobody, obchodu, rozvoje, a partnerství a vytvořit tak eh, pevný blok, který bude propojovat Afriku a Evropu. DCFTA by měla být futuristickým projektem. Je třeba eh, vytvořit ji tak, aby byla v zájmu obou strát, aby to nebyla jenom nějaká formální dohoda. Eh, náš svaz se hlásí k tomuto projektu s nadací Konráda Adenauera a s Mediterranean Development Initiative. Jsme v únoru v Tunisu zorganizovali seminář o dohodě za eh, přítomnosti pana Ciolose a také chceme organizovat kulaté stoly v jednotlivých regionech. Před měsícem jsme také eh, se rozhodli vytvořit eh, celostátní komisi pro DCFTA, která se bude prací dále zabývat. Děkuji vám za pozornost. <clears throat> Merci beaucoup. So, uh... Brá, děkujeme vám. Takže, Moniko, jak Eh, vyváženě EU postupuje v těch vyjednáváních a jak eh, protekcionistický je sektor zemědělství v EU a zejména v některých členských státech. Máte slovo na pět minut. Yes, thank you very much and Děkuji vám. Děkuji oběma eh, předřečníkům, kteří nám představili názor tunické občanské společnosti. Jak, jsem, jak už tady zaznělo, absolvovali jsme nedávno velice úspěšné druhé kolo vyjednávání v Tunisku a jako vždy se jsme se setkali se zástupci občanské společnosti ehm, a tuniskou vládou. Vítáme transparentnost těchto vyjednávání. Jak už tady zaznělo, všechny ty texty jsou zveřejněny nebo budou brzy zveřejněny my to vždy zveřejňujeme tak, jak to navrhujeme. Každopádně mezi prvním a tímto druhým kolem eh, byla dva roky pauza. Z mnoha důvodů. Došlo ke změně vlády a také mimo jiné si tuniská strana chtěla nechat dost času na studie, eh, studie dopadu, konzultace občanské společnosti. Jsme velice rádi za ten transparentní přístup, v rámci kterého vyjednáváme. Co se týče vaší otázky a toho, co řekli oba předřečníci, tedy, že je potřeba, aby Aleka byla důležitou součástí toho privilegovaného partnerství. To je naším cílem. Samozřejmě Aleka nezodpoví všechny otázky rozvoje Tuniska a jeho partnerství s EU, ale je to od toho, aby podporovala sektorální reformy, které Tunisko chce přijmout nebo plánuje přijmout. Dovolte mi hovořit o třech oblastech. Zemědělství, službách a energetice. U zemědělství. Na tomto posledním kole se nám podařilo dohodnout se na klíčových parametrech pro toto vyjednávání. To znamená, že víme, jak budeme představovat své nabídky na přístup na trh eh, a doufáme, že se nám to podaří představit do konce roku. Součástí té dohody je progresivita a symetrie. Parametry těch vyjednávání byly zveřejněny, když se na to podíváte, hovoří se tam o přechodném období, hovoří se tam o citlivých produktech a zmiňují se tam také e, vstupní ceny, což také řekli předřečníci. Takže na všechny tyto elementy my se zaměříme a představíme nabídku, která bude e, komplexní, protože musíme pokrýt veškerý obchod a musí to pokrýt také fakt, že Tunisko bude potřebovat více času na eh, provedení reform a modernizace, tak jak to bude nutné. Rovněž v tomto ohledu poskytneme pomoc a máme nový program, který se jmenuje Program d'appui de competitivité, exportation, který bude spuštěn v letošním roce, bude ve výši 90 milionů euro. Ten se zaměří na ty sektory, které Aleka, jak doufáme, otevře. Velká část toho programu bude rozpočtová podpora, jinými slovy peníze, které může vláda využít na modernizaci sektoru zemědělství. Všechno ostatní pak bude technická pomoc. Myslím si, že je velice důležité poznamenat, že se bude jednat o postupný proces a že my tu budeme od toho, abychom poskytovali finanční a technickou pomoc tak, jak to bude nutné. Ještě možná jedno slovo ke zemědělství. Byla tady zmíněna přidaná hodnota a důležitost posunu se na hodnotovém řetězci. Pro nás jsou například geografické indikátory jedním nástrojem, který často rádi používáme a já jsem velice ráda, že u těch geografických indikátorů té kapitoly, to je něco, co už jsme uzavřeli na tom minulém kole, teď už jsme vyměnili z obou stran, eh, už jsme si vyměnili tyto indikátory, což je pozitivní krok pro rozvoj. Teď tady kapitola o službách. U služeb máme určité sektory, které jsou pro Tunisko velice slibné. Děkuji za výzkum a práci, která proběhla v oblasti digitálních služeb, elektronického obchodování, telekomunikací. My na naší straně také plánujeme, že uspořádáme workshop na tato témata s občanskou společností. To bude ještě před koncem letošního roku. Je jasné, že co se týká služeb, tak eh, je zásadní mobilita eh, poskytovatelů těch služeb, pro které otevřeme evropský trh. A proto spolupracujeme velice úzce s kolegy při vyjednávání na dohodě o uvolnění vízového režimu, tak abychom zajistili, že budou existovat eh, synergie mezi Alekou, DCFTA a procesem uvolnění vízového režimu. A teď energetika. Konec konců eh, předřečníci to také zmínili na posledním kole vyjednávání. EU učinila návrh ve věci ambiciozní kapitoly o energetice a eh, přírodních zdrojích. Velká část se soustředí na obnovitelné zdroje energie, ten text bude velice brzy na našich webových stránkách, přičemž cílem není zajistit pouze, aby docházelo ke spravedlivé hospodářské soutěži v tomto sektoru, ale jde nám také o podporu určitých reform, které oznámilo Tunisko. Josef Šahet, Eh, navštívil Brusel v Dubnu, prezentoval takový plán ohledně prosazování eh, prioritních reform a jedna, jedna z klíčových reform, kterou UNESCO plánuje, je akční plán v oblasti energetiky. A eh, chceme také, chtějí také splnit požadavky pařížské dohody v oblasti změny klimatu. Doufáme, že Aleka tyto procesy podpoří a že ty procesy půjdou ruku v ruce. Jinými slovy, zemědělství, služby a energetika to jsou tři příklady, kdy si myslíme, že DCFTA může výrazně přispět k rozvoji Tuniska. Přičemž padla také otázka na zájmy EU. Tunisko je pro nás důležitý trh, ale nejsme tam kvůli ekonomice, jsme tam kvůli tomu, že si myslíme, že se jedná o partnerství s naším sousedem. Dnes eh, zemědělský trh není ani na jedné straně plně otevřen, takže my jsme tam také od toho, abychom zastupovali zájmy našich firm, našich exportérů. Doufáme, že budou mít možnost exportovat do Tuniska eh, ve finále při těchto vyjednáváních. Děkuji vám. Děkujeme. Ano, to je velice důležité. Já si dobře vzpomínám na tu celou diskusi o olivách a olivových produktech. Dobře, takže teď dostanou slovo zpravodaj a stínový zpravodajové, každý na minutu a půl. Paní Lalonde. Merci, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Děkuji eh, paní eh, Žeriby a panu Daudovi za jejich prezentace. Ty body, na které jste poukázali, jsou zásadní v těchto jednáních. Já jezdím do Tuniska často, nedávno jsem se vrátila a plně podporuji, co říkala paní Žeriby ohledně práv žen, občanské společnosti, všech těch pokroků, kterých se podařilo dosáhnout, ale zároveň souhlasím i s těmi eh, riziky, které stále ještě v zemi jsou a proč tedy Tunisko potřebuje pomoc. Parlament eh, se velice zajímá o zapojení občanské společnosti do celého procesu, také zapojení poslanců. Na druhé straně je tady tuniské zemědělství, tak to musí být posíleno tímto jednáním. Zemědělství přispívá zhruba k 11% HDP a 18% se podílí na zaměstnanosti v zemi. Děkuji také eh, komisi, že nás informovala o průběhu druhého jednacího kola. Myslím, že třetí kolo je plánováno na, podzom, na podzim a můžeme tedy očekávat politickou dohodu ještě před koncem tohoto volebního období, pokud vše půjde dobře. Eh, jako zpravodajka bych tě ještě měla několik poznámek ke kontextu těchto jednání. Deset let po arabském jaru Tunisko prochází konsolidací své demokracie, nicméně panuje stále regionální nestabilita, navíc je tady blízkost Libye, nedostatek ekonomické eh, integrace v zemi a ekonomické problémy. To všechno jsou překážky, které stojí v cestě mladé tuniské demokracii. A nezaměstnanost mladých, eh, mladých absolventů 30 mladých absolventů je bez práce, to je velice problematické eh, pro budoucnost eh, demokracie v zemi. Tato dohoda v tomto kontextu je především politická a to musíme mít na paměti. Musí se snažit vrátit ekonomice dynamiku, posílit obchodní výměny s Unii a také přiblížit Tunisko Unii. Měli bychom se snažit, aby Tunisko bylo úspěšné úspěšným příběhem v rámci Magrebu, aby eh, i další země se držely tohoto příkladu. Chceme tedy, aby dohoda eh, byla postupná, eh, aby byla ve prospěch obou stran a aby se přizpůsobila i občanské společnosti a cílům udržitelného rozvoje v zemi, jak o tom mluvil pan Daud. Jenom dvě dotazy, pokud ještě mohu. Jeden dotaz na komisi. Mohla by komise vyjasnit, jak vidí propojení dohody s mobilitou a všem třem bych chtěla položit otázku, jaké podle vás jsou podmínky úspěchu této dohody a naopak, jaká je případná červená linie. Děkuji. Pan Číka. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem si s velkým zájmem vyslechl prohlášení zástupkyně občanské společnosti. Myslím, že to byly podrobné informace, které ukázaly eh, ambiciozní a legitimní snahy, aby v této dohodě byly zohledněny všechny potřebné aspekty. Pokud jde o zemědělství a služby nebo o právní stát, to všechno by tam mělo být postihnout. Tunisko, myslím, učinilo velký krok předu v posledním desetiletí a to, tento pokrok byl umožněn i podporou ze strany Evropské unie, která eh, už několik let eh, podporuje finančně Eh, tuto zemi a její přechod k demokracii, zlepšování politické stability a eh, také zlepšování situace občanských práv. To jsou věci, které eh, se daly očekávat. Já jsem spokojen i s tím, že zástupkyně komise tady dnes řekla to, co řekla. To znamená, že se nemá jednat jen o privilegované partnerství, nejen o obchodní dohodu, která bude strukturovaná a která eh, bude v zájmu obou stran, ale měla by to být i dohoda, která tedy přispěje k tomu, aby Tunisko dosáhlo svých cílů a zároveň by mělo dojít k zlepšení informování, vzdělávání ve věcech, jako je digitální ekonomika, výzkum a podobně. Já bych se chtěl zeptat zástupců Tuniska, kteří zde hovořili, to je problematika oleje. Eh, já mám pocit, že pokud jde to těch 70 tisíc tun, které jsou schváleny, zatím bylo eh, schváleno pouze 2500, eh, zhruba 2500 tun. To znamená, že jsme ještě vzdáleni tomu číslu, tomu číslu, které Evropská unie umožňuje. Jaké tady jsou tedy uh, problémy. Já jsem z odvětví, kde eh, taková takováto situace se objevuje pouze výjimečně a eh, můžeme mít tedy ambiciozní projekty, ale potom eh, na konci v realitě je to něčím omezeno, což není prospěšné pro někoho. Děkuji. Děkuji, Emanuel. Děkuji, pane předsedo. DCFTA není účel sám o sobě, jedná se o eh, to, to byl závěr, který tady říkala paní Žeriby a to je určitě pravda, protože to není jen obchodní dohoda, je to i dohoda politická, aspoň EU to takto vidí. Jedná se o to, abychom pomáhali zemi, která eh, příkladně přistupuje k demokratickému přechodu, ale zároveň zaznamenává eh, ekonomické problémy, které jsou nepopiratelné. Pro nás je to tedy především politický cíl pomáhat Tunisku stabilizovat tento region a podpořit je v rámci politiky sousedství. Možná tady jsou ještě některé věci, které by se měly zlepšit. Potřebujeme pořádně vyhodnotit dohodu o přidružení, která vlastně předchází DCFTA a myslím si, že zatím ta dohoda je nedostatečná. Také mám nedostatek informací eh, o skutečných posouzení dopadu eh, DCFTA a také bych eh, chtěl vědět, zda se skutečně dojednává konzistentní dohoda, která odpovídá cílům udržitelného rozvoje které má EU eh, e podporovat. Mluví se tady o asymetrické a progresivní dohodě, eh, říkal pan kolega, ale ano, na to potřebujeme čas. Já někdy si kladu otázku, zda Tunisko je opravdu připraveno. Mluvilo se o zemědělství. Já jsem poslouchal vystoupení pana Dauda. Když se podíváme konkrétně na stav zemědělství v Tunisku, tak mám pocit, že tady ještě je velká zranitelnost a eh, DCFTA by rozhodně neměla zvýšit tuto zranitelnost vůči evropským vývozům, které jsou eh, produktivnější, dotované ze SZP, například citrusy. Já si nejsem jist, zda větší otevřenost by byla prospěšná, když víme, že Španělsko je největším vývozcem a jedná se o velice křehké odvětví. Takže progresivní, asymetrická, ale především se to nesmí uspěchat. A zapojení občanské společnosti, ano. E, pokud jde o ty negativní seznamy, tam je třeba se vrátit k logice těch příslušných nástrojů a pokud jde o arbitrážní doložku, předpokládám, že ta bude z jednání vyloučena. Děkuji. Tiziana, Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Tunisko je důležitým partnerem pro Evropu, především pokud se jedná o migraci a boj proti terorismu. Dohoda o volném obchodu s Tuniskem, která už mm, částečně existuje, by se eh, mohla vylepšit, ale zahrnuje i určité závazky, které je třeba pečlivě vyhodnotit, zejména pokud jde o zemědělství. Pokud jde o, o olivový eh, olej. Už tady kolega připomněl, že už 10 let má Tunisko k dispozici mm, v vývozních kvotách k dispozici 50 tisíc tun navíc, které nebyly eh, využity. Ale připomínám, že v posledním roce vývoz stoupl o 120 než tedy budeme navyšovat eh, případné další kvóty na vývoz tureckého oleje do Evropy, je třeba vyhodnotit ten současný stav. Dále eh, je třeba, že Mnozí velcí eh, prodejci oleje eh, používají eh, často tuniské olivy, aniž by byl uveden jejich původ. Proto já si myslím, že je třeba v dohodě také ochránit zeměpisné označení. Konečně bych ještě se chtěla zmínit o kapitole udržitelného rozvoje. Tato kapitola musí být ambiciozní a je třeba, Eh, také chránit právo eh, pracujících. To zatím eh, v Tunisku tato ochrana je poměrně slabé. Vzhledem k tomu, že jejich měna je slabá, geografická blízkost, je tady veliká, veliké riziko delokalizace evropských podniků do Tunisko a já bych chtěla, aby nás komise ujistila, co dělá v této věci. Děkuji. Dvě minuty, prosím, pro každého. Paní Ryby je první ze tří, kteří si přáli vystoupit. Prosím. Děkuji. Ano, hodnocení dohody o přidružení z roku 95, to je věc, kterou také žádala občanská společnost při metodice jednání, ehm, také, aby byly provedeny posouzení dopadu i odvětvová posouzení, globální posouzení dopadu. To je určitě důležitý eh, bod v rámci těchto jednání. Ano, ehm, je třeba to neuspěchat, eh, to je pravda, ale eh, to, to vlastně i potřebujeme v zájmu naší stability. Víme, že čas časový harmonogram je důležitý. Navíc ta dohoda ovlivní budoucí generace. Proto my jsme navrhli přístup na základě pilotních odvětví. To znamená, že by se vytyčila určitá odvětví, ehm, ve kterých eh, můžeme testovat a vyhodnotit dopad té dohody. To by podle nás byl opatrný přístup, ale zároveň bezpečný. Pokud jde o ty jednotlivé nástroje, eh, doufáme, že se to tedy v té dohodě nějak bude řešit, že ty příslušné nástroje budou schváleny. Politické cíle, ano. Eh, od roku 2011 eh, přímé investice Evropy do Tuniska klesají a my eh, jsme rádi, že tady vystoupila paní zpravodajka, která říkala, že Tunisko by měla být takovým úspěšným příběhem v rámci Magrebu. My doufáme, že se to projeví nějakými konkrétními kroky a skutečnou reálnou politikou, která bude podporovat investice Evropy do Tuniska. Eh, také je třeba přejít na model, kde bude více inovací, více technologických transferů tak, aby to umožnilo reagovat na problematiku nezaměstnanosti mladých a absolventů. A je také třeba eh, takto podporovat Tunisko v tom demokratickém přechodu. Pokud jde o otázku, co nejvíc potřebujeme, potřebujeme především ten participativní přístup, který zapojí jednotlivé profese, profesní svazy a komory, které se třeba mm, přímo podílejí na službách a jsou přímo dotčeny liberalizací. A je třeba tedy vytvořit takovou nabídku v rámci té smlouvy, která splní očekávání těchto profesí, zlepší jejich konkurenceschopnost, zajistí skutečný přístup na evropské trhy a bude eh, jim pomáhat právě z hlediska té schopnosti. To považuji za důležitý bod. Eh, potom také mobilita a body, které tady byly zmíněny, jakožto ty nezbytné předpoklady. To všechno potřebujeme mm, pro to vyjednávání. Děkuji. Pan Daut. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl zareagovat na otázku, která byla položena k oleji. Ta problematika kvot, eh, to je otázka složitá. Ty kvoty jsou rozloženy pro jednotlivé roky, ale i měsíce a pro nás je někdy obtížné s těmi kvótami pracovat. A ty kvóty Eh, Tunisko zaznamenává velkou variabilitu produkce. To znamená, máme, měli jsme tři roky sucha, eh, což eh, velice ovlivnilo produkci. Během těchto let jsme vůbec nemohli zajistit vývozy do Evropy. Co se týče komentáře k tuniskému oleji, který se vlastně používá jako základ pro ty směsné oleje, i v souvislosti s kvótami. Tunisko závisí na tom, co se děje ve Španělsku, v Itálii, v jiných evropských zemích. My víme, že když v Evropě je vysoká produkce, máme problém s vývozem tuniského oleje. A je třeba, aby tato celá situace s kvótami byla revidována v rámci obchodních výměn. Eh, pokud jde o olej, Tunisko může eh, poukázat na kvalitu svého olivového oleje a eh, regionální kvalitu. Máme tisícileté olivovníky, andaluské olivovníky a dnes Eh, se ukazují důsledky zlepšování kvality, ale je to ještě veliká práce i z hlediska zeměpisného označení. Určitě můžeme získat podíl na světovém trhu a doplňovat Evropu Eh, díky tímto poukazováním na kvalitu tuniských olivových olejů, které se, jsou úplně jiné než evropské olivové oleje, jak všichni ví. A chceme na tom pracovat společně s vámi, protože bychom na tom získali všichni. Pokud jde o posouzení dopadu, je třeba dělat seriózní a smíšené posouzení dopadu. To znamená, aby se tam Eh, vlastně posuzovali tuniské eh, i evropské eh, schopnosti. Nedávno jsme měli posouzení dopadu pro Tunisko, které ale v podstatě zopakovalo to, co bylo v posouzení dopadu pro Maroko, ale Tunisko má svá specifika, jimž se liší od našich marockých přátel. Eh, předpoklady úspěchu. Samozřejmě politická vůle, transparentnost, ale také vzájemné doplňování se. Děkuji. Merci beaucoup. Monika. Okay, so first I tried... Otázce dopadové studie, která byla vypracována ještě než se začalo vyjednávat, je to veřejně dostupný dokument. My Rovněž plánujeme horizontálnější eh, počin, takže z celkového počtu osmi dohod eh, bychom eh, se chtěli šesti věnovat. Už nyní nechceme řešit pouze tyto konkrétní země, to nejen ex ante vyhodnocení, ale i ex post vyhodnocení. Chceme sledovat, co funguje v jedné zemi, jakým způsobem eh, se dostávají na evropský trh, protože jejich možnosti jsou srovnatelné. Nyní ještě k otázce synergického efektu u těchto dvou vyjednávání. My zde máme opravdu jedinečnou příležitost, protože ne vždy platí, že máme eh, dohodu o usnadnění vízové povinnosti a zároveň probíhá jednání o eh, volném obchodu. Pak je zde kapitola o službách, tomu říkáme mod 5, režim 5, poskytování služeb a je tedy třeba zajistit přístup. Přístup je eh, zajišťován prostřednictvím dohody DCFTA a prostřednictvím eh, dohody o uznání vízového styku. Pak je tam 90-denní šengenské výzum, zde má kompetence EU vše ostatní řeší členské státy, s kterými věc projednáváme a už probíhají pilotní projekty v určitých sektorech. Chceme zajistit tedy synergický efekt a snažíme se o setkání. Členské státy plus tyto dva vyjednávací týmy. Toto setkání by mělo proběhnout do konce roku a budeme se maximálně snažit, aby tato dvě jednání těžila se z synergického efektu. Pak jste hovořili o kapitole o udržitelnosti obchodu. Zde se podařilo dosáhnout opravdu velkého pokroku. Tunisko se velice zajímá ohledně eh, rozvojových cílů a už po podepsali vě, většinu úmluv ILO náklady nejsou až tak eh, nízké. Eh, to není Bangladeš nebo nějaká východní Asie. Zde je konkurenční výhoda spíše v tom, že zde velká provázanost s evropským trhem. To je jejich konkurenční výhoda, nikoli cena práce. Myslím, že tedy tolik Teď tři otázky na adresu komise. Děkuji, tím uzavíráme bod číslo 13 a nepochybně budeme tato jednání dále velice pečlivě sledovat nejen prostřednictvím zpravodaje, ale i prostřednictvím práce celého výboru. Děkujeme mnohokrát, děkujeme, že jste mezi nás dorazili a poskytli nám informace z první ruky. Děkujeme a přejeme hodně úspěchu ve vaší práci. Bod číslo 14, který je trochu související, je to otázka služeb, služby a mód 5, režim 5, což je poněkud novenka, jsou to služby týkající se zboží. My jsme vypracovali studie, já okamžitě dávám již slovo paní Maríně Foltia, která nám odprezentuje vypracovanou studii. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji, že mám možnost se zaměřit na eh, tuto otázku. Vážení kolegové, dámy a pánové, prosím, udržujte v sále ticho. Začíná prezentace. Cílem provedené studie bylo zaměřit se na mod 5 u služeb. A když řekneme mod 5 nebo režim 5, tak tím míníme služby, které se stále více obchodují v rámci obchodu se zbožím, to znamená sektor mimo sektor služeb. To platí u výroby, a služeb, které se v poslední době stále šířeji využívají. Zde hovoříme například o finanční službách, dopravě, logistice, softwaru, výzkumu a vývoji a službách v oblasti životního prostředí. Středobodem všeho a tím hlavním eh, jevem je eh, fenomén Eh, fenomén služeb. Zde se používá eh, tento režim služeb eh, jak v primárním sektoru, tak i v, sektoru, v dalších odvětvích. Používá se jako vstup do výroby, navíc je tento sektor navázán na zboží a prezentován a obchodován v rámci balíčků a pak jsou zde služby, které jsou k dispozici interně, to znamená zajišťují je firmy samotné nebo je zajišťují externě mimo uh, své působiště. My v této souvislosti hovoříme tedy o režimu 5 u služeb. Dovolte mi příklad. Zde vidíme automobil, ten všichni známe. A zde vidíme specifikace automobilu. Vidíme čedlo, několik čedel, skoro všude má čedla. Navíc jsou zde bezpilotní prvky. A když hovoříme o dovozu automobilu tohoto typu, tak si umíme představit, že hodnotu vozidla do velké míry slu- tvoří služby a software. Je to velice propracovaný produkt a základní otázka, která zde vyvstává, je ta, jestli se e, bude s tímto produktem obchodovat jako se zbožím nebo jako s něčím jiným. A je docela zajímavé, že to navazuje na tradičnější oblasti, například klády, dřevo, což je v což je zrovna komodita, u níž více než 50% tvoří právě služby, nakládání na, na nákladní automobily, eh, převoz a tak dále. Takže si dovedeme představit, že u běžného dřeva, u běžné klády, u běžného pokáceného stromu je vlastně už ten podíl služeb tak vysoký. A další studie, která proběhla v Ázii, zjistila to samé, u bochníku chleba. Představte si, že vytvořit, vyrobit eh, bochník chleba představuje 30 různých typů služeb a hodnota chleba je z 72% tvořena právě službami. Co to znamená v číslech, když se podíváme na hodnotu služeb? Pakliže chceme uskutečnit nějaké politické kroky, tak si nejprve musíme udělat jasno v tom, jakou hodnotu eh, tato část obchodu představuje. Některé studie ukazují, že mod 5, režim 5, je tvořen z 20 až 47 výstupem sektoru. Eh, Toto je scénář, kde by se u produktu neplatila dovozní cla a náš odhad je zisk 300 miliard euro na HDP do roku 2025. Eh, celosvětový obchod by stoupl o 500 miliard euro. Zdá se, že by všechny eh, země těžily z eh, takovéto vícostranné dohody zvláště tedy země eh, Asie a rozvojové státy a výroba zboží a obchodní služby by se zdá z takového počinu těžili nejvíc. U pracovních příležitostí 40 zboží které se eh, vyváží a e, to má svoji návaznost na e, služby. E, digitalizace, ekologičtější, inteligentnější a inkluzivnější ekonomika a společnost. Rovněž bychom podpořili zboží a služby příznivé k životnímu prostředí. Určitě bez toho těžily malé a střední podniky, které jsou aktivními přispěvateli a podpořila by se vývozní možnost a celková produktivita. Jaké zde vystávají problémy, o čem tedy přesně hovoříme v souvislosti s modem 5? Jak říkám, to není režim dodávky, který by patřil pod dohody GATS. Definice tohoto typu zde neuvádíme. Výsledkem by bylo, že vývozní a dovozní transakce, které jsou uh, tuto chvíli stěženy určitými kvótami eh, na zboží a tarifními překážkami. Dále musíme vzít potaz pravidla týkající se původu podle dohod o volném obchodu. Ne vždy jde o zemi, která přináší do eh, daného produktu tu největší hodnotu. To pochopitelně postihuje vývoz, který je intenzivní z hlediska služeb a rovněž také to postihuje evropský obchod obecně. Klíčová zjištění. Měli bychom svoji pozornost zaměřit na liberalizaci obchodu se zbožím, abychom tyto obavy zohlednili alespoň v krátkodobém hledisku. Pokud bychom se měli před, přiklonit k ambicioznějšímu řešení, tak bychom neměli vyloučit možnost vyjednat eh, celosvětový hodnotový řetězec v rámci Světové obchodní organizace, kde by došlo nejenom k liberalizaci, ale i k podnícení principu jako je eh, svoboda eh, pohybu kapitálu a tak dále. V této fázi Vzhledem k tomu, že není zde dána zatím definice, tak bychom měli jak zpráva navrhuje, nadefinovat služby podle módu 5. Jsou to služby, které jsou navázány na zboží a jejíž hodnota a původ se dá eh, tímto způsobem nadefinovat eh, z hlediska eh, ocenění a hodnoty v celním měřítku. Zde máme varianty vícestranné, bilaterální a mnohostrané v rámci Světové obchodní organizace. My jsme zaznamenali různé varianty. Existuje v rámci dohody ustanovení, které se týká odpočtu určité části z, představující služby od ocenění produktu v rámci celního řízení. Zde jsou výhody i nevýhody, je to trochu omezené ustanovení, které úplně nevedlo k liberalizaci obchodu. Mohli bychom se řídit eh, ustanoveními o médiích, bohužel je to systém, který zatím řeší Světová obchodní organizace a my bychom mohli se tímto řídit a do určité míry inspirovat. Pak bychom mohli se inspirovat dohodou o celosvětovém hodnotovém řetězci a uchopit toto téma obdobně, jako je tomu tam. Také bychom mohli celou věc jednodušeji uchopit bilaterálně, podle našeho názoru bychom tam ale zavedli další druhotné pravidlo pro určování původu. Naše doporučení zlepšit definici služeb podle módu 5. Musíme si udělat lepší představu o tom, co to přesně znamená, jak to nadefinujeme vytvořit další ekonomickou analýzu pro Evropskou unii a mimo ní vytvořit expertní skupinu MOD 5 Vzhledem k tomu, že toto téma je velice odborné, pak bychom měli podnítit osvětu mezi členskými státy i odvětví. Měli bychom spolupracovat s jednotlivými mezinárodními organizacemi, které už na tomto poli mnohé učinily a měli bychom provést zmapování možných řešení a vybrat doporučené řešení. Co se týče výzkumu, tak to, to, tato studie je v podstatě začátkem. Musíme zpracovat více studií, nejen na chleba, automobily a iPhone. Musíme zpracovat další posouzení přínosu pro rozvojové země, jelikož ty by nemusely být celé věci až tak nakloněny od samého počátku. Musíme provést zmapování jednotlivých mod, dohod GVC a možností v rámci a mimo Světovou obchodní organizaci. A to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, to je velice zajímavé, zvláště pokud jde o poslední vývoj. Myslím, že to auto by mohlo být dobrou inspirací. Pane předsedo, mohu navrhnout, abychom nejprve hlasovali. To může trvat půl hodiny. Ne, my máme program, Kdyby tady všichni byli v 9, tak bychom neměli žádný problém s eh, načasováním, takže to si pamatujte, že platí. Prosím komise. Děkuji, pane předsedo. Já nejprve chci přivítat eh, to, že Výbor INTA chce řešit otázku eh, modu 5. Je to velice důležité. Je to důležitá hebná páka evropské konkurenceschopnosti a ať už se to uvědomujeme či nikoli, tak samozřejmě budou probíhat další debaty a další dolaďování našich eh, politických variant. Děkuji autorce studie za velice dobře zpracovanou zprávu. Myslím si, že zde je celá řada konkrétních návrhů. Některé z nich jsou ambicioznější než jiné. Nakonec však se domnívám, že ten hospodářský dopad je velice slibný pro celou řadu subjektů. Myslím, že bychom měli od počátku upozornit na to, že celá řada vývozních eh, sektorů by měla mít velký zájem o MOD 5, protože kvalita služeb MOD 5 bude pro ně velice e, zásadní. Pokud budou platit e, clon nebo vývozní poplatky, tak samozřejmě pochopení těchto jednotlivých variant je pro ně naprosto zásadní. A dovolte mi poukázat na dvě věci které sice byly vysvětleny, ale musíme na ně ještě jednou upozornit, se domnívám. Za prvé, ačkoliv to zní jako nový pojem, nový institut, ta konkrétní ustanovení týkající se modu 5 nejsou v podstatě nic, nic co by se objevilo až nyní. Ehm, Evropské celní úřady eh, uplatňují, co si podobného už posledních 30 let, čili my máme zavedené postupy, osvědčené postupy na celních úřadech v Evropské unii, které jsou schopny eh, odečíst hodnotu služeb, pokud to eh, odpovídá mm, příslušné eh, dohodě. Mm, jde nám o to, že chceme tato ustanovení rozšířit, ačkoliv na strana úrovni je těžké takovou myšlenku prosadit, tak si myslím, že by to bylo prospěšné pro všechny. Bylo by dobré ukázat eh, ty úspěšné případy, ty ehm, nejjednodušeji získatelné požitky bychom měli přednést jako první. Paní Miner, chcete k tomu něco dodat? Já bych se chtěla vyjádřit, mohu-li. Děkuji. Já bych ráda vyjádřila solidaritu s tlumočníky. Stále ještě probíhají jejich kroky. Já se chci vyjádřit ke eh, službám. Transakce se opravdu přesouvají do nejlevnějších oblastí. A to samé platí u zaměstnanosti. To znamená, že ti nejatraktivnější zaměstnanci jsou ti, kteří stojí nejméně a pracují v nejhorších podmínkách. To pochopitelně je výhodné pro zaměstnavatele a pro akcionáře, ale pro zaměstnance a výrobce a další je to velice nevýhodné. Já jsem si vědoma toho, že zde hovoříme o liberalizaci služeb, které už v rámci dohody GATS liberalizovány byly, aniž bychom si uvědomovali příslušné dopady. Ale dovolte mi položit dvě otázky. Byla zpracována pečlivá dopadová studie, byly všechny varianty pečlivě prověřeny a pak bych ještě se chtěla zeptat na crowdworking, to, což je platforma, kterou by bylo dobré prověřit v souvislosti s modem 5, pokud liberalizace služeb mode, modu 5 by mohla případně zhoršit situaci i u cloudworking. Pan předseda nehovoří na mikrofon. Děkuji za příspěvek do debaty k první otázce a k otázce, která zazněla na téma dopadové studie. Já už jsem ve své prezentaci uvedla, že se jedná o teprve první fázi hlubšího zkoumání. Studie a diskuze byly teprve zahájeny a máme první poznatky a jedním z nich je vytvořit expertní skupinu, která by se zabývala zmapováním celé problematiky, která zatím nebyla dostatečně prověřena. To znamená, že se dovedu představit, že součástí takového počinu by bylo, eh, byla i dopadová studie a návaznost na crowdworking to nebylo téma, které bychom zpracovávali v rámci této zprávy. Pokud však bude ustavena nová skupina, tak eh, určitě budou k tomuto tématu poskytnuté další informace. Děkuji. Děkuji za vypracování studie, ještě jednou děkuji a my se budeme tématu módu 5 věnovat nepochybně dál. Musíme pamatovat na to, co právě řekla paní kolegyně Mene. Tím se dostáváme dále a ukončili jsme bod číslo 14. Než se dostaneme k bodu 15, tak Chceme poblahopřát panu Šolcovi k jeho dnešním narozeninám. I guess. So. Je mu dneska 38. Bod 15. A ještě než začneme hlasovat, tak se vyzkoušíme elektronické hlasování. Prosím, test. Everybody voted? Hlasovali všichni. Uh, okay, and the vote is closed. Tak, hlasování je ukončeno. Tak, vypadá to, že to všechno funguje, takže začneme bodem 15. Je to vlastně jenom jedno hlasování. Zahajuji hlasování. And the vote is... Konec. Hlasování, konec. Přijato velkou většinou. Blahopřejeme panu Kasparimu. Bod 16. To je ta otázka k ústnímu zodpovězení e, z DROA a DV, jenom jedno hlasování, zahajuji hlasování.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 Návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Ústní pozměňovací návrh paní Hautala, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Takže návrh 11 odpadá. 12, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 13, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Návrh 1, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ko- zamítnuto. Návrh 2, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Takže to je přijato velkou většinou. Blahopřejeme panu zpravodaji. Teď bod 18. Opět přidružení z Gruzí tentokrát. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Přijato. Návrh 2 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Kontrola. Kontrola čísla 5. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 6 s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se. Přijato 14, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 15, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 17, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 18 pro, proti, zdržel se. Přijato 19 pro, proti,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 26 pro, proti, zdržel se. Přijato. 27 pro, proti, zdržel se. Přijato. 28 pro, proti, zdržel se. Přijato. Závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování a je to rovněž velkou většinou přijato. Blahopřejeme paní zpravodajce. Bod 19, opět přidružení tentokrát s Ukrajinou. Návrh 1, pro, proti, zdržel se. Přijato, návrh 2, pro, proti, zdržel se. Přijato, 3, pro, proti, zdržel se. Přijato, 4, pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 1, pro, proti, zdržel se. Přijato. 6 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 2 pro, proti, zdržel se. Přijato 9 pro, proti, zdržel se. Přijato 10 s ústní změnou, ano. 10 s ústní změnou, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 12 pro, proti, zdržel se. Přijato 14 pro, proti, zdržel se. Přijato 15 pro, proti, zdržel se. Přijato 16 pro, proti, zdržel se. Přijato 17 pro, proti, zdržel se. Přijato závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato rovněž velkou většinou, ale ne tak velkou, jako u těch předchozích usnesení. Nicméně blahopřejeme panu zpravodaj. A teď bod 20. Stav vzájemných vztahů EU-USA. Kompromis jedna, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 8 pro. Proti? zdržel se. Zamítnuto 10 pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 2 pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 3 pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 4 pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 5 pro, proti, zdržel se. Přijato, 26 pro, proti, zdržel se. Přijato 27 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 6 pro, proti, zdržel se. Přijato 28 jako doplněk pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 7 pro, proti, zdržel se. Přijato, to odpadá, 39 pro, Proti? Zdržel se. Řekl bych přijato, ale nezvedáte ruce, takže zahajuji hlasování na kontrolu. 39. A teď konec hlasování. Je to jasně přijato. Prosím, zvedejte ruce. 40 pro, proti, zdržel se. Přijato, 41 pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 8, pro, proti, zdržel se. Přijato, 45, pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 8a, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, 47 pro, proti, zdržel se. Přijato, 48 pro, proti, zdržel se. Přijato, 50 pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 9, pro, proti, zdržel se. Přijato, 60 jako doplněk, pro, proti, zdržel se. Přijato, 54 pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 10 pro, proti, zdržel se. Přijato, 50, a kom, pardon, kompromis 12 pro, proti, zdržel se. Přijato, 64 pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 11 pro, proti, zdržel se. Přijato 66 pro, proti, zdržel se. Přijato 67 pro, proti, zdržel se. Kontrola. Zahajuji hlasování k 67. A teď. Eh, a konec hlasování. Aha, a to je zamítnuto. 68 pro. Proti. Zdržel se. No, řekl bych zamítnuto, ale kontrola. Takže kontrola 68. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Takže teď celé usnesení elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato velkou většinou. Blahopřeji panu zpravodaji. And thank you for the good cooperation. A já vám děkuji za dobrou spolupráci. Dobře, tak bod 21 doplněk k usnesení ohledně dohody o spolupráci mezi EU a Afghánistánem. Jedno hlasování elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování teď a je to přijato. Děkuji vám mnohokrát, tím jsme ukončili hlasovací část zasedání. A půjdeme na bod 22 což je činnost monitorovacích skupin, což je zásadní část práce našeho výboru. A když budete tak laskaví, tak chcete-li opustit místnost, učiňte tak v tichosti. Protože ty monitorovací skupiny jsou skutečně velice relevantní součástí naší práce a měli bychom si poslechnout příslušné zpravodaje. Nejprve Jižní Afrika. Prosím. Slovo má Nadia, Nadia Hirš. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Monitorovací skupina k eh, Jižní Africe, to je tedy z SADC, což je dohoda s jeho africkou komunitou. E, zasedání proběhlo 17. května 2018 DG Trade a e, s hospodářským a sociálním výborem. Komise nám představila přehled ohledně implementace SADC EPA, e, což je dohoda podepsaná v červnu 2016, která vstoupila v dočasnou platnost v říjnu 2016. Jedná se o asymetrickou obchodní dohodu mezi EU a SADC regionem. Je to Botswana, Lesoto, Mozambik, Namibie, Jižní Afrika a Swaziland. Jižní Afrika samozřejmě je nejsilnější regionální partner, takže se jedná o hodně diverzifikovanou skupinu zemí, které čelí různícím se výzvám. Mozambik a Lesoto se klasifikují jako nejméně rozvinuté země. Implementace SADC EPA není úplně hladká zatím. Hlavně kvůli ordinačním problémům v rámci skupiny SADC jsou problémy se společným řešením sporů a s aplikací koherentních pravidel naléhavého režimu. Eh, jedno z klíčových témat je absence společné platformy pro účast občanské společnosti, což se například ukazuje na tom, že v několika zemích SADC je, sociální, je občanská společnost a její dialog s vládou velice slabý. Kromě toho vás musím bohužel informovat o několika narušeních obchodů, která pokračují přes snahu komise toto řešit. Eh, Africká celní unie zavedla cla na zhruba 600 unijních textilních produktů, jinými slovy Afrika ehm, Eh, zavedla cla na věci typu eh, kuřecího masa a různých sanitárních a fitosanitárních opatření. Další zasedání s SADC má proběhnout v únoru 2019. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Jsou otázky nebo poznámky? Není tomu tak, takže děkuji. Pak 5. června proběhla monitorovací skupina o vztahzích z USA, ale myslím, že jsme víceméně diskutovali o tom samém, jako jsme diskutovali včera. A také, co se týká extrateritoriálních dopadů, jsme také řešili včera se paní Nedia z toho týmu pro sankce, takže k tomu nemáme žádné další informace. Potom proběhla monitorovací skupina k střední Africe, slovo má Reimer Böge, Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. V úterý jsme měli zasedání k monitorovací skupině pro Střední Ameriku. Byli tam zástupci komise, byl tam pan velvyslanec Alfaro, velvyslanec Kostariky. Kostarika aktuálně předsedá SIKA. Eh, rád bych v první řadě poznamenal, eh, že máme jeden problém, ke kterému čelíme už po několikáté. Všichni víte, že v roce 2019 eh, proběhne hodnocení fungování zejména obchodního pilíře, to máme na pořadu jednání. Ta dohoda o přidružení již existuje pět let, co se týká tedy dočasné aplikace toho obchodního pilíře. Ale doteď Stále čtyři členské státy toto neratifikovaly. Připomínám, pane předsedo, že vy jste v září společně s dalšími předsedy výboru psal dopis panu Tajánimu, kde jste trval na tom, aby byl vyvinut, ne řekněme tlak, ale aby začaly být přesvědčovány parlamenty v členských státech, aby ten proces drobátko urychlili tedy ten proces ratifikace eh, tohoto druhu dohod. Já jako poslanec eh, plně chápu, že v případě komplikovaných problémů je potřeba všechno pečlivě přeskoumat, ale aby trvalo více než pět let něco takového to ratifikovat, tak nezlobte se na mě, to nezavdává k důvěře ani k eh, důvěryhodnosti v tomto dramaticky se měnícím světě. Takže je potřeba najít nějaký lepší mechanismus pro spolupráci mezi evropskými institucemi a národními parlamenty, co se týká tohoto procesu ratifikace. V mezidobí proběhly čtyři schůze různých orgánů, té Rady pro přidružení, přidružení a dalších výborů. Konec konců i minulý týden zasedala jedna takováto komise. Samozřejmě máme určité pozitivní a určité negativní body. Měl bych to zmínit na základě té hodnotící zprávy komise. ty obchodní toky eh, se vyvíjejí uspokojivě, celkově se obchod v oblasti zboží nezvedl kvůli globálním problémům, takže se to nenavýšilo, ale obecně vzato se ten obchod rozvíjí. Podíváte-li se na eh, vývozy ze středoamerických zemí, tak ano, banány, palmový olej, ryby, káva, to je poměrně dynamické, Zejména Kostarika exportuje například také zdravotnické prostředky a palmový olej, ale soustředí se to na velice málo sektorů. A za druhé, i ty bezcelní kvóty nebyly plně využity, takže eh, ty příležitosti, které máme vyjednané, i zde je mnoho manévrovacího prostoru. Například středoamerické země využily kvóty na 100% pouze v oblasti cukru a rumu, a i EU eh, využívá nějakých 70 nebo dokonce 50 kvót eh, v oblasti eh, šunky nebo sušeného mléka a tak dále. Takže my připravujeme zprávu na tuto dohodu. Já si myslím, že to bude velice zajímavé podívat se na ty důvody, které k tomuto jsou. Zda je to málo informací, nebo je nějaký problém s cenami, nebo je to problém s logistikou, nebo něco jiného. Takže to bude jedna z klíčových otázek, kterou budeme muset časem vyřešit. A pak zde samozřejmě jsou určitá, určité počty eh, obchodních bariér, například obchodování s alkoholem na Kostarice, eh, poplatky za skenery v Nikaraguji nebo nepřijatá legislativa v oblasti hospodářské soutěže. Jsou zde určité výzvy, na kterých budeme muset zkrátka zapracovat a zejména je zde eh, Eh, sice na jednu stranu strukturovaný dialog s občanskou společností, ale v oblasti TSD a speciálních pracovních sil eh, zdále máme spoustu problémů, já bych to řekl takto, eh, jak uvádí komise. Konec konců začala jednat na bilaterálních fórech s některými zeměmi, jako je třeba Guatemala. Jeden příklad za všechny. Kolegové během diskusí upozorňovali na to, že jsou obrovské rozdíly mezi těmi zeměmi, co se týká eh, existence občanské společnosti. Padla otázka eh, nezmiňování malých a středních podniků v té dohodě, takže to je také něco, na co se musíme zaměřit. A komise opět zdůraznila význam regionální integrace a abychom toto podpořili. Takže upřímně řečeno, ono je hezké kritizovat partnerské země v této věci, když se podíváme na aktuální stav věci v Evropské unii, tak tady to také není tak úplně růžové. Takže aktuálně máme určité představy pro e, přípravu té zprávy z vlastní iniciativy a řekl bych, že ta příprava proběhne těsně po letní pauze, pokud jsem tedy informován správně. Diversifikace ekonomiky eh, ve Střední Americe, důvody, možnosti, příležitosti, které nebyly plně využity, otázka ratifikace, nižší bariéry pro obchod, navýšení snah v oblasti TST a pracovního práva, jak tady zaznělo. A pak také význam regionální integrace. To jsou tedy některé klíčové body které bychom v té zprávě z vlastní iniciativy měli zmínit. A samozřejmě se těšíme na tu práci, která nás čeká. Děkuji za tento komplexní přehled. Jsou poznámky, ozná otázky, komentáře? Takže eh, je otázka, zda bychom eh, měli urychlit ten ratifikační proces v členských státech, my jim to připomeneme. Tak a teď tedy anské země 19. června eh, má slovo Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Jak jsme slyšeli už včera, eh, obchodní vztahy, obchodní spolupráce EU s Jižní Amerikou, je toho hodně, já se pokusím o stručnost Včera se objevily první nápady, první myšlenky pro sepisování zprávy ohledně těch pěti let implementace dohody o volném obchodu s Peru a Kolumbií. Naše monitorovací skupina má takový dvojdílný charakter – Částečně to souvisí s tou pětiletou implementací dohody o volném obchodu, plus tady máme eh, přistoupení Ekvádoru k této dohodě, které trvá více než jeden rok. Proběhla komplexní výměna nástro, eh, názorů také s panem Jorgensnem na toto téma. Soustředili jsme se na otázky eh, realizace kapitoly TSD, kde chceme reflektovat zkušenosti naší delegace, když byla v Peru a Kolumbii na začátku letošního roku. Měli jsme velice různorodé názory ohledně jednotlivých aspektů té kapitoly TSD a její implementace, jinými slovy, ve věci, jak jsme na tom, co do uspořádání toho plánu ze strany kolumbijské a peruské vlády. V rámci toho ekvadorského aspektu upozorňujeme na to, že zde je žádost z ekvádorské strany proces eh, urychlit, tedy proces uzavření té zvláštní investiční dohody, která by reflektovala, že máme několik bilaterálních eh, dohod mezi určitými členskými státy a Ekvádorem a aktuálně Ekvádor má zájem uzavřít takovouto dohodu Eh, přičemž ještě důležitější snad je dohoda o produktech, eh, kde bychom se řídili eh, příkladem EU Chile. Chtělo by to reflektovat tu bohatou biodiverzitu Ekvádoru a schopnost provádět výměnu zboží v oblasti organických produktů, kde Ekvádor, řekl bych, je velice konkurenceschopný a je to plnohodnotný partner pro EU. Co do toho uspořádání budoucích obchodních vztahů, což mimo jiné znamená, že bychom vytvořili v těch obchodních vztazích určité aspekty, které tam tradičně nebývají. Nebude se jednat čistě o obchod, reflektovalo by to také to, jakým způsobem se to biozboží Eh, jakým způsobem by se to biozboží mohlo vyměňovat tak, aby tyto země dostaly možnost eh, vytvářet produkty s vyšší přidanou hodnotou a účastnit se tak mezinárodního trhu. A v té druhé části jsme přizvali zástupce Unie pro obchod s banány z Ekvádoru, A přizvali jsme také zástupce zástupce eh, odbo, respektive branže obchodu s banány v Evropě, kteří nás informovali o neuspokojivé situaci v určitých oblastech. Jde o to, že jsou problémy s, pro, s, s produkcí banánů a diskutovali jsme také o tom, jakým způsobem by ty domácí poradní skupiny nám mohly eh, si poskytnout určité reakce, tak, aby vláda se dozvěděla o těch problémech, které pracovníci v sektoru banánů mají. Přičemž tam ta produkce, tam ta práce je často organizována velkými korporacemi. Jde o to, aby se přispívalo ke spolupráci s vládou i s poradenskými skupinami, aby se ta informace, aby se ta situace zlepšila. Takže chceme podpořit snahu vlády v boji za sociální a ekologický směr v rámci této dohody. Takže stručně řečeno byla to velice zajímavá výměna názorů v rámci té monitorovací skupiny. Shodli jsme se na tom, že monitorovací skupina bude doprovázet další implementaci dohody o volném obchodu se všemi třemi státy. A u Ekvádoru by to možná nemělo být pětileté čekací období, chtělo by to vyšší aktivitu co do eh, té fáze každodenní implementace. Děkuji vám. Děkuji vám. Otázky, poznámky? David? Ano, velice stručně děkuji vám za eh, tu velice komplexní zprávu. Eh, velice mě zaujalo to, co jste říkal na konci, co se týká tady produkce banánů v Ekvádoru protože v britském tisku a z britských nevládních organizací máme spoustu zpráv o pracovních podmínkách tamních eh, pracovníků v oblasti banánu. Myslím si, že by to bylo velice zajímavé pro ty poradenské skupiny, eh, kdyby nás Helmut mohl ještě informovat později, zda tedy někdo bude ty problémy reflektovat, jaké budou diskuse v těch poradních skupinách, protože pokud nediskutují o tomto, tak o čem to k sakru diskutují. Helmute, chcete reagovat? Ano, já zcela souhlasím Řekl bych, že to by mělo být samotným základem práce té poradní skupiny. Máme několik novinek, například dokonce v Peru zatím ještě nemají vůbec zřízenou takovouto domácí poradní skupinu, což je jedno z poučení, které jsme se dozvěděli, když jsme tam byli. Jeden z požadavků z evropské strany eh, na komisi na DG Trade Ehm, a vlastně i na Evropskou poradní skupinu bylo, aby trvali na tom, že předtím, než eh, proběhne ta obchodní rada, která mm, má zasedat eh, v, v Kitu v listopadu letošního roku pro tři, všechny tři ty státy, takže ještě předtím musí dojít k zasedání domácích poradních skupin, možná dokonce i společně, aby se na stůl dostaly všechny problémy, které tam vidí abychom se mohli podívat na to, jak jsme na tom v reálu. Protože občas máme, eh, máme informace z ministerstev, které nejdou stejným směrem, eh, jakým se chceme ubírat my. A, nebo dokonce i zástupci obchod, eh, občanské společnosti, zástupci původního obyvatelstva takže my jako výbor INTA v Evropském parlamentu musíme vidět tak, že nedoprovázíme jen uzavírání těchto dohod, ale také jejich implementaci. Je to pro nás velká odpovědnost. A e, v rámci monitorovací skupiny v úterý jsme se na tomto všichni shodli. A e, souhlasí s námi pan Fisas. Takže vlastně oba zpravodajové souhlasí, že se pokusíme podívat se na to, co se děje, a pokusíme se požádat komisi, aby nám řekla, co dělá za tím účelem, tedy aby ty e, schůze poradenských skupin proběhly před listopadem. Dobře, děkuji vám, žádné další žádosti o slovo nevidíme, tím jsme uzavřeli bod 22 a půjdeme na bod 23, což je naše reakce či komisi, jejímu komunike, jejímu sdělení ohledně využití potenciálu globalizace, zejména obchodní aspekty. Ale zpravodaj tu není, takže kdo ho nahrazuje? Alessia Moska, prosím. Yes, I replace uh, Joachim Schuster, who is uh, our já zastupuji Joachina Šustra, který je naším zpravodajem, respektive Joachima Šustra, přečtu jeho komentáře. Kolegové, eh, čelíme se novým, novému globalizačnímu rozvoji. Situace je velice složitá a došlo k restrukturalizaci mezinárodního dělby práce a vzájemné eh, závislosti. Prospěchy globalizace jsou nerovně eh, rozděleny mezi světové regiony a společnosti a v současnosti eh, čelíme velké změně v hospodářské síle. Na jedné straně Trump spochybňuje eh, obchodní politiku, má strategii Amerika jako první a eh, snaží se takto řešit eh, mm, pokles hospodářství v americkém hospodářství. Na straně druhé je tady nová hedvábná stezka v Číně, která eh, se snaží o to, aby se Čína stala novou ekonomickou mocností. Vývoj v USA, volba demagoga, eh, který eh, se snaží vyhovovat strachům lidí nacionalismem a protekcionismem, to je symptom současné doby a něco podobného zaznamenáváme i v EU. Nebylo to poprvé s Trumpem a s Trumpem to také nevymizí. To znamená, dosavadní mm, postup v evropské politice není vhodný. Evropa musí najít přiměřená opatření, aby eh, řešila tento vývoj a to může pouze znamenat jasnou změnu paradigmatu. Já jsem eh, tedy zapracoval tento vývoj do své zprávy o využití potenciálu globalizace. Je třeba hledat strategické odpovědi, především cíle udržitelného rozvoje a klimatická agenda. Ty se musí stát tím, čím měly být původně. Měl by to být eh, takový zastřešující, eh, zastřešující vodítko, jimž se řídí veškeré politiky. Dále by mělo dojít ke konsolidaci HMU. To je třeba máli vzniknout solidní vnitřní trh jako předběžný eh, předpoklad externích strategií. Za druhé, rozšíření přijímání evropské politiky v občanské společnosti v celé EU. A to na základě lepší transparentnosti, lepšího zapojení je také třeba Eh, úspěšně reagovat na globalizaci formou strukturálních změn. Za třetí je třeba podporovat malé a střední podniky eh, formou politicky konzistentních strategií a v neposlední řadě rychlé provádění eh, obchodních obraných nástrojů proti dumpingu je třeba řešit zkoumání investic a podobně. Eh, je třeba, aby se zapojovala všechna generální ředitelství na základě obecného přístupu externí opatření EU. Eh, lze eh, používat v obchodních dohodách. Zároveň je zcela zásadní, abychom posilovali CSR. Evropská unie ještě musí přijmout další opatření, a to na interní úrovni, ale především je potřeba zajistit důstojnou, důstojnou práci, respektování životního prostředí. A když se vrátím k tomu východisku změna paradigmatu v souvislosti s čínskou a americkou strategií, jsem přesvědčen, že geopolitická odpověď odpověď je v podobě obnovené spolupráce s eurazijskou oblastí i mm, přes eh, různé problémy a také spolupráce s africkými zeměmi. Jedině tak se staneme aktérem eh, globální ekonomiky do budoucna. Sorry, Madame Andrikiene. Thank you very much. Paní Andrekene, děkuji mnohokrát. chci poděkovat zpravodaji panu Joachimu Šusterovi za návrh zprávy a chtěla bych se s vámi podělit o určité myšlenky eh, a náš postoj k této zprávě. Globalizace je průběžný eh, proces, který eh, vytváří nové politické a ekonomické výzvy EU a do budoucna je bude muset řešit. Vítáme ten dokument k úvaze využití potenciálu globalizace. Vítáme, že komise uznala, že globalizaci je třeba spravedlivě rozdělovat, že nemá jen pozitivní, ale i negativní dopady a že tyto eh, výzvy musíme řešit různými nástroji. A to je jeden, jeden z mnoha aspektů. Eh, kde selhává ekonomika, selhává i demokracie. A občané Eh, mají pocit, že demokracie už jim dobře neslouží, ale přestože se mají lépe než kdy jindy. Reakce na globalizaci nemůže být uzavřít hranice. Jedná se především o dodržování pravidel, aby se řešily třeba nízké mzdy, špatné podmínky pracovníků, sociální dumping a vykořišťování. Musí se přestat v neferovými postupy v podnikání a nadnárodní společnosti musí být volány k zodpovědnosti, když eh, se vyhýbají daním a porušají pracovní právo. Je nutné dodrž, dohlednout na to, aby i eh, podniky mimo EU dodržovaly své povinnosti. Protekcionismus je z intelektuálního hlediska jenom takovou línou odpovědí na globalizaci Eh, a protekcionismus má dominový efekt na všechny a postihuje dovozce, vývozce a nakonec i spotřebitele. A proto musíme tyto výzvy řešit transparentně, musíme ukázat občanům naši sílu a eh, řešit i výzvy spojené s globalizací. Pokud jde o obchodní aspekty globalizace, mám pocit, že ta zpráva je docela krátká na tak důležité téma, ale to je příležitost ke zlepšení, i když tam je mnoho dobrých bodů a podle mého názoru zpráva je obecně příliš negativní, nezmiňuje se o pozitivních dopadech globalizace a musíme eh, uznat i eh, pozitivní eh, výsledky využití potenciálu globalizace, jako jsou naše různé obchodní nástroje a dohody o volném obchodu. Naše obchodní dohody obsahují závazky pro obou, eh, obě strany, týkající se pracovně právních standardů, ekologických standardů. Eh, poskytujeme eh, rozvojovým zemím přístup na trhy a ty díky tomu mohou provádět potřebné reformy a zahraniční vlády tak podporují vývozy do Evropy. Musíme se více zaměřit na pozitivní stránky obchodní politiky, jak formulovat lepší nástroje, aby přinesly lepší výsledky. V některých eh, částech se zpráva eh, příliš zaměřuje na slabé stránky EU a VTO. Neměli bychom ukazovat jenom na slabé stránky. Právě naopak bychom měli ukázat, jak tyto nedostatky zlepšit a jak posílit eh, existující rámce, jak změnit stávající nástroje a dokončit je. Chceme-li zůstat konkurenceschopní, eh, musíme právě využívat eh, potenciál globalizace. Třetina příjmu EU eh, pochází z obchodu se zbytkem světa. Eh, je tady tedy dokument k uvaze, který předložila komise, kde se zamýšlí nad možnostmi, jak reagovat, jak dosáhnout cílů našich celosvětových závazků, například eh, to může být závazek udržitelnosti a klimatické cíle. Já se velice těším na další jednání a doufám, že se nám podaří dospět k dobrému konečnému výsledku. Děkuji za KR pan Lunes. Děkuji, já tady nas vystupuji jménem Emmy McClarkin, která bohužel nemůže být přítomná a omlouvá se, takže já také přečtu její prohlášení. Jak zpravodaj uznává, globalizace a globální hodnotový řetězec e, změnil Eh, fungování obchodu, lidé jsou si blíže, trhy jsou si blíže, eh, prospěšnost obchodu je velká, ale je třeba zajistit, aby eh, nikdo nezůstal opomenut my s tímto souhlasíme, ale také s některými aspekty ve zprávě eh, nesouhlasíme, eh, jako je třeba otázka udržitelnosti eh, v každé kapitole dohod o volném obchodu, že by se udržitelnost měla ověřovat u všech částí a že by tam měly být sankce v těch příslušných kapitolách. Eh, ano, obchod musí podporovat udržitelný rozvoj, to je jasné, ale nemůže to být eh, naopak. Obchod by měl podporovat udržitelný rozvoj, ne naopak. A EKR tedy vyzývá k obchodní eh, politice politice eh, v rámci kapitol TSD, která bude podporovat pracovní práva, sociální práva a také respektovat dohody o životním prostředí. A také eh, se nám nelíbí ve zprávě sankce za, eh, v souvislosti s tímto přístupem. Dále ještě dva body. Myslíme si, že tato zpráva trochu nedostatečně řeší naše možnosti využívat nové technologie při využívání potenciálu globalizace Eh, nezapomínejme, že technologie vedly ke změnám na trhu práce. Eh, někdy to vyvolalo skepticismus vůči globalizaci obecně a obchodu konkrétně. A teď tedy můžeme obchodovat z pohodlí domova, stačí online kliknout a to, a to přináší nejrůznější výzvy, které je třeba řešit, eh, digitální strategie, na to už čekáme dlouho využívání specifických technologií, jako jsou blockchainy, které mohou usnadnit um, obchod a zajistit také větší transparentnost a flexibilitu. Bylo by asi zajímavé, kdybychom se i tohoto dotkli. A druhá věc, jak už o tom eh, říkala paní Moska jménem zpravodaje, protekcionistické postupy zaznamenáváme kvůli nedůvěře v celkový globální řád a my to, na to musíme reagovat, že budeme více spolupracovat třeba s azijsko-pacifickou oblastí, s um, uh, Latinskou Amerikou, ale nesmíme ani zapomínat, že USA jsou pořád uh, jedním z našich hlavních uh, obchodních partnerů a to znamená, že budeme muset Eh, pochopit i jejich přístup k mezinárodním záležitostem a to bude eh, vyžadovat, aby se obnovil obchodní systém založený na multilaterálním přístupu. Budeme eh, pracovat na pozměňovacích návrzích ale a těšíme se na spolupráci se spravodajem a dalšími stínovými spravodaji. Děkuji Heidi Hautala. Děkuji mnohokrát. Naše skupina vítá návrh zprávy pana Šustera. Vítáme jeho přístup, který plně popisuje výzvy, jimž nyní čelí mezinárodní obchod. Hlavní výzvou je to, že lidé jsou celkově dost nespokojení s výsledky globalizace a především s tím, že tyto výsledky globalizace nejsou rovnoměrně rozdělené. E, zvyšuje se nerovnost a musíme najít nové cesty, jak řešit nerovnost a to i prostřednictvím obchodní politiky. Musím ale říci, že nemůžeme obchodní politiku vnímat jako e, něco, co funguje jako obvykle. Máme agendu pro rok 2030 a všichni bychom se měli nechat vést 17 cíly udržitelného rozvoje, je třeba k ním mít integrovaný přístup i se začleněním obchodní politiky. Nemůžeme se vracet k dřívějšímu způsobu vedení obchodní politiky a přístup paní Malmström komise ve smyslu Trade for All, mám pocit, že mě neposloucháte. Myslím, že byste nás měli poslouchat. Ano, zvládáte více úkolů. Najednou to je úžasné, to já nezvládám. Ale Myslím, že ta strategie Trade for All, obchod pro všechny, je vynikající způsob, jak právě dosahovat cílů udržitelného rozvoje a agendy 2030, k níž jsme se přihlásili. A i v tomto parlamentu jsou cesty, jak lépe řešit eh, tuto integrovanou agendu a pane předsedo, vy to dobře víte sám. Pan Trump eh, přinesl špatné řešení, protekcionismus. To řešení pro Evropu rozhodně není. Ale ten původní problém tedy vznikl a my musíme hledat jeho řešení. Jaká by mohla být tato správná reakce na potřebnou reformu obchodní politiky? Je třeba eh, vytvořit takový multilaterální systém, který bude znovu fungovat. Já myslím, že EU stále ještě může být tím, kdo ta pravidla udává, a ne ten, kdo je přijímá. A dnes eh, máme zavedena pravidla ochrany údajů týkající se eh, i všech obchodních dohod. To je důležité z hlediska rozvíjejícího se digitálního obchodu. Měli bychom být eh, co možná nejofenzivnější a proaktivní i v dalších oblastech. EU také je vnímána jako někdo, kdo vede klimatickou politiku a musíme si uvědomit, že ty výzvy jsou obrovské. Je tady široce sdílené vnímání, že mezinárodní obchod nejde dohromady s cíly klimatické politiky. Naše frakce vítá kroky ke konkretizaci závazků z pařížských dohod v obchodních dohodách. A to je, myslím, velice eh, dobrá cesta. Takovéto vnímání je realitou a musíme tedy vyvážit obchodní politiku se stejně důležitou eh, politikou klimatickou. Měli bychom eh, toto použít jako takový základní kámen pro ambicioznější obchodní a klimatické politiky i na multilaterální úrovni. A tyto, musí to být tedy politicky konzistentní. Paní Moska říkala, že také musíme pracovat na eh, odpovědnosti firem. A myslím si, že tady jsme, eh, stojíme eh, v čele a můžeme v něm stát i nadále. Já doufám, že EU bude nadále rozpracovávat standardy OECD v oblasti odpovědného chování podniků. Mělo by se to zapracovat do právních předpisů. V nyní potřebujeme opravdu odpovědnost podniků opírající se o nějaká pravidla. Objevují se různé iniciativy, různé právní předpisy v mnoha členských státech a myslím si, že tento parlament by měl zajistit rovné podmínky a měli bychom najít nějaké celoevropské řešení pro povinnou eh, legislativu v oblasti due diligence dobrovolné iniciativy jsou také důležité, ale třeba eh, Eh, udržitelné cíle Bangladeše, to je velice eh, zajímavý nápad eh, spolu, ve spolupráci komise MOP a bangladešské vlády, ale nepřineslo to potřebné změny tak, aby se zlepšily životní podmínky a mzdy pracujících v textilním průmyslu v Bangladeši. Takže je tady prostor pro dobrovolné iniciativy, ale zároveň potřebujeme i povinný přístup. To máte pravdu. K otázce Bangladeže si myslím, že je třeba to sledovat pečlivě, zvláště s ohledem na budoucí volby. Zde toho musí proběhnout hodně. Pan Ine a pan Datmas, prosím. Děkuji, pane předsedo. to velice důležité téma, na kterém již bylo uděláno hodně práce. Hovořilo se zda o SGT, klimatu, povinnostech právních auditů. A já si myslím, že tyto kroky by budou, přinesou své ovoce. Je třeba se však k věci stavět ještě ambiciozně. Já jsem se chtěla vyjádřit k té politice posouzení. Je třeba správně posoudit obchodní politiky a obchodní smlouvy a jejich vliv na lidi. To je třeba hodnotit velice přísně. Dopadovou studii potřeba provést eh, předem a výsledek je třeba vzít v potaz. Vážně. To není špatné jen pro naše občany, ale je to špatné i z hlediska eh, budování důvěry. Dovolte mi upozornit na několik věcí. K tomu co komise konstatovala. Často se kritizuje struktura vícestraných dohod, což samozřejmě jde na ruku nad národním společnostem my hovoříme o snaze bojovat proti chudobě na globální úrovni, ale zde je třeba se uvědomit, že SGT a úmluvy ILO je potřeba dodržovat. Komise uznává, že státy nemají samostatně možnost řešit eh, negativní dopady globalizace. A proto se musíme zaměřit na předpisy OECD k eh, úpravě na národní společnosti. O tom hovořila paní Hautula. Zde je třeba spolupracovat s dalšími rezorty. To není nic jednoduchého. A pak je zde otázka daňových uniků. S digitalizací přechází eh, více příležitostí bojovat proti tomuto fenoménu. Stejně jako bojujeme proti změnám klimatu, tak zde jsou své hospodářské dopady, které z takovýchto kroků negativních plynou. Eh, řečník nehovoří na mikrofon. Máme zde možnost, já jsem chtěl jen pochválit kolegyně, za její příspěvek. Trochu mě mrzelo, že nehovořila anglicky, protože hovoří lépe než já. Já chci říct, že paní Hautala hovořila velice zajímavě. Možná ještě zajímavěji, než se uvědomila. Protože ona opravdu potrhla to, co stojí za velkou částí naší debaty. Já jsem se to vyslechla a pokud jsem to špatně pochopil, tak mě prosím opravte, ale my se snažíme o nové předpisy, novou úpravu boje proti změnám klimatu. A v podstatě tedy implementovat eh, tu takzvanou zelenou agendu a já s tím nemám žádný problém, protože proto jste byli nakonec zvoleni. Ale zároveň si myslíme, že bychom měli mm, těžit z požitku obchodu a globalizace, ale někde za celou touto debatou stojí potřeba zvážit otázku, jak velké břímě kladete na obchod, na obchodníky a nejenom na výrobu, ale zvláště na výrobu v 28 členských státech, eh, brzy tedy v 27 členských státech. Jak velké břímě to pro ně bude, aby mohli řešit otázku boje proti změnám klimatu a uchopit je? Co je ten kompromis? A my se tedy snažíme říkat, eh, jsme ekologičtí, takže by se neměly vyrábět žádné automobily v Německu, což, což je argument, ale je potřeba se vždycky uvědomit. A kolegové by to měli udělat. Nejenom ti, kteří jsou zde za zelené, ale že jsou zde další varianty, určitý kompromis. A tím, že zatížíte ještě více všechny úpravou boje proti změnám klimatu, tak zpomalíte obchod a odvětví v 28, 27 členských státech. Možná řeknete, že to stojí za to, protože je zde celých 95 argumentů pro, ale je třeba to říci, protože my jsme to už všechno 10 tisíckrát slyšeli. Tak se ptám, proč. Pane předsedovi tady nadskakujete doslova. Eh, myslíte, že nám uběhl čas? Já se snažím většinou mluvit vyloženě k věci a stručně. Jenom jsem se chtěl ještě vyjádřit k jedné věci, když jsem se předtím vyjadřoval, asi před deseti sekundami. A to je to, že jsem měl tu čest a radost uh, mít, být členem Evropského parlamentu a pak tedy jej opustit, eh, stejně jako spousta dalších, včetně řady členů lejbristů. Takže nejde o nic osobního, ale je zde jedna věc neustále hlasování. Hlasování a hlasování o další a další právní úpravy, další a další pravidla, další a další směrnice. Komplexně viděno, dopadem tohoto všeho je snížená konkurenceschopnost a handicap evropského průmyslu v časech globalizace, pokud jde o podniky, které mají konkurovat celosvětově. Já nevím, jaká je odpověď. Já rozhodně nemám odpověď v tom omezeném čase, který mi pan předseda uvolnil, ale je to otázka, kterou je třeba přednést. Myslím, že je potřeba se nad ní zamyslet. A to hodně. A ještě poslední připomínka. Zazněl zde Bangladeš. A myslím, že ta diskuse byla velice nevyvážena k Bangladeši v minulosti. A tato otázka určitě nebyla vyvážně uchopena těmi, kteří se účastnili debaty paní Mína, kdy si říkala, že v EPP se nikdo neúčastní debaty o Mangladeši. No, další se tedy účastnili, takže nakonec to nebylo úplně vyvážené. A já se nesnažím o nějakou lacinou debatu to vůbec ne, to jsem nechtěla rozproudit, ale řekl bych opravdu, že je potřeba o tom minimálně hovořit. Na to bych chtěl apelovat. Každá, každý krok si vyžádá nějakou reakci. Je to jednak eh, pravidlo fyziky, ale určitě pravidlo politiky i obchodu. To mě opravdu zajímá. To uvidíme, jak Spojené království bude řešit otázku změny klimatu a obchodních doboch. Pan Hybich, pan Buchne a paní Habala. Děkuji mnohokrát za celou debatu. Pro nás je důležité si neustále připomínat, že blahobyt přichází z práce, přichází z produkce a že další vzdělávání je důležitý základ eh, toho, abychom nespadli do chudoby. Eh, viděli jsme v Číně, kde máme 400 milionů lidí, kteří se vymanili z chudoby eh, prostřednictvím liberální obchodní politiky. Takže i Čína zvládla v oblasti obchodu dostat blahobyt ke svým obyvatelům a hodlá, v tom do budoucna, eh, hodlá v tom do budoucna pokračovat. A my jsme se poučili, že kupní síla eh, a export eh, u nás rostou. V rámci exportu vytváříme hodnoty, které můžeme prostřednictvím daním přerozdělovat. Sociální systém masivně závisí na tom, zda funguje nebo nefunguje export. V Rakousku máme 60 zaměstnanců v oblasti exportu Eh, vytvářejí tam hodnoty, platí tam daně a tím pádem významně přispívají k sociální jistotě. Na druhou stranu stoupá kupní síla i importem. Samozřejmě, když eh, kupujeme, když si můžeme koupit produkty a služby, které jsou konkurenceschopné, eh, které kupní sílu našich občanů de facto udržitelně zvyšují, tak vidíme, že exportem a importem vlastně zajišťujeme dvojí nárůst kupní síly a blahobytu. Takže ten, kdo eh, hájí protekcionismus, tak rozděluje jen chudobu a to je přesně to, co my nechceme. Jsem také toho názoru, že bychom ty cíle udržitelného rozvoje měli podporovat více, zejména v oblasti investic a produkce eh, pro obyvatele nejméně rozvinutých zemí je to zvlášť důležité. Řídit se cílem číslo dvě, bezpečné potraviny, to znamená hlavně zemědělství, to je číslo jedna, výživa, to je také velký problém, například v Severní Koreji to vidíme na druhé straně. Je otázka, co s tím cílem číslo 6, tedy eh, jaksi podklady pro život. No a pak také cíl číslo 7, obnovitelné energie. Bez energie se v životě neodehraje v podstatě nic. Na závěr bych rád poznamenal, že je hodně zajímavé, že si stanovujeme cíle pro ty nejvyšší eh, environmentální a sociální standardy jinde ve světě, jinými slovy se vehementně a cílevědomně vměšujeme do národní politiky Chceme tam v národní politice dosáhnout toho, aby byly prosazeny naše představy o politice, takže to je jedna věc. A na druhé straně říkáme, že rozhodnutí národních soudů je potřeba činit určitým směrem, jinými slovy, pro celou řadu našich problémů máme judikaturu, Víme, že eh, v minulosti velice často otázky justice řešila armáda. Já doufám, že už se to nikdy opakovat nebude, že naopak budeme mít eh, soudy, které budou transparentní, budou řádně jmenované a které umožní malým a středním podnikům vymoci si své právo. Děkuji. Děkuji, pan Buchner. Vielen Dank. Děkuji toto byla eh, toto byla trošičku chyba, já jsem se nehlásil, eh, ale když už, tak jenom stručnou poznámku. Ono tady zaznívá velice málo, že zde je takový protimluv eh, co do neustálého obecného zvyšování blahobytu a ochrany klimatu. Já si myslím, že to je naopak. Byl tu jmenován příklad Číny. Čína má velké pokroky, když se podíváme na pracovní místa, například v oblasti obnovitelných zdrojů energie, tak ta odpověď je jednoznačná. Takže prosím, nevytvářejme zde jaksi ten protimluv mezi ochranou, ochranou klimatu a s, e, růstem blahobytu. Děkuji a jako poslední paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tento výbor by se měl více věnovat debatě a já děkuji, že to e, zde zaznělo, to je opravdu klíčové téma, které musí být dostatečně prodiskutováno. Podniky ve vaší zemi mají spoustu koalic pro udržitelný rozvoj a Prince princ Charles je ochráncem jedné z těchto sítí a já myslím, že je velice důležité hovořit se společnostmi, které stojí o to, aby tento svět byl lepší, ať už jde o lidskoprávní problematiku, pracovně právní problematiku, anebo obchodní problematiku. A já bych řekla, že opravdu platí, že těch společností malých i velkých je stále více, které se chtějí účastnit eh, té, tohoto řetězce a my se musíme snažit eh, zlepšit jejich šance a příležitosti. Ne eh, se soustředit na ty zpátečnické subjekty. Já bych reagovala přímo. Vy jste hovořil o tom, jestli ta nová právní úprava hm, nakonec povede k tomu, že v Německu nebude nakonec žádný automobilový průmysl. To jsem neříkal. Ale že, říkal jste, že by To, ta nová právní úprava to mohla zbrzdit. Ale pan předseda asi správně ví, že pokud eh, Evropská unie zavede nové předpisy, ambiciozní předpisy, jako tomu bylo v roce 2005 na Euro 3 a 4, tak nakonec se z takovýchto pravidel stane celosvětový standard a americké společnosti, které investují do velkých automobilů, tak ty nakonec na tom tratili, protože si neuvědomili, že spotřebitelé nakonec budou prosazovat ekologičtější automobily. To si myslím, že je přechod na lepší úpravu, o kterou se musíme snažit. A já myslím, že bychom měli tlačit i na otázku lepších a čistších paliv, čistších motorů. A já bych, eh, pane Daftonene, ještě řekla jednu věc. Já vlastně doufám, že nikdo z vás, britských poslanců, odcházet nebude, bylo by mi to líto. Ale probereme otázku udržitelného obchodu podrobněji. Uspořádejme ve výboru něco k tomuto tématu. Samozřejmě, že je to trochu kompromis, ale je to trochu eh, rozdíl mezi starým světem a novým světem. A nejde jenom o zelené a co si myslí zelení, ale já mám skutečně to stanovisko, že my jsme byli trochu svedeni k té agendě 2020, která nás přiměla se zamyslet nad tím, jak postupovat jinak. A já se domnívám, že v tuto chvíli jde o integrovaný přístup. Už si nemůžeme dovolit řešit otázky izolovaně a jednou otázkou způsobit problém v jiné oblasti. Takže si myslím, že to je úžasný okamžik a právě bychom toho měli využít. Ano, samozřejmě debata tohoto typu je velice užitečná, abychom argumentovali nejenom pronášeli monology. Prosím, požádejte koordinátory, jestli by něco takového bylo možné uspořádat a rozšířit prostor pro debatu. Já bych byl pro a jsem ochoten. Některá stanoviska bychom možná mohli eliminovat a pak by zbyl čas na skutečnou debatu. Pan Luca Di Carli je zde za komise, já mu nyní dávám slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se opravdu domnívám, že jak právě zaznělo, tato debata odráží stávající situace a okamžik, v kterém se nacházíme, globalizace, hodnoty společnosti a přetváření těchto hodnot. Řada vás volá po posunu paradigmatu. My jsme ale opravdu už za, za, zaznamenali veliké změny, zvláště v tomto výboru. A výhoda toho, kdy se hodnoty srovnají a vytváření pracovní příležitosti a obchodní příležitosti se vyrovnají jako, jako hodnoty, tak eh, to má své výhody. A Evropská vnější služba tyto cíle prosazovala vždy. Pan Juncker to loni konstatoval sám, že se snažíme navázat obchodní politiku na politiku vytváření pracovních příležitostí, že protekcionismus eh, nemůže být zde jen proto, aby docházelo k ochraně trhu, ale je zde určitá reciprocita, snaha o vytváření příležitostí na všech stranách, aby tyto obchodní dohody byly přijatelnější a dostupnější pro malé a střední podniky a další výhody. Já bych se ještě vyjádřil k tomu, co říkalo několik kolegů ohledně obav, obav z globalizace. Ty určitě jsou širší než jenom obavy naší společnosti, ekonomiky. Jde o hloubkový přechod z průmyslové ekonomiky na terciární ekonomiku a samozřejmě zde máme ještě technologickou revoluci, která se neustále rozšiřuje a zde je potřeba reagovat na úrovni státu a já jsem rád, že zazněla i potřeba dokončit vnitřní trh. Určitě je potřeba podnítit spolupráce členských států v oblasti trhu práce, dovedností, vzdělávání, školství, eh, prohlubování odolnosti společnosti, aby byla připravena na velké změny, které přicházejí. A krom toho, samozřejmě obchod je velice důležitým nástrojem Evropské unie, to je velice důležitá kompetence. A my víme, že komise využívá už po mnoho let různé nástroje. Máme zde nástroje pana Moskovičiho k financím, které to nakonec začala používat i OECD, pak se vracíme k strategiím boje proti praní špinavých peněz. Prostřednictvím vnější činnosti jsme dosáhli toho, že celá řada našich strategií, včetně třeba změny klimatu, se dostala dále. My se nemyslí, nedomníváme, že změna klimatu a obchodní politiky jsou nějak zájemně neslučitelné. Přesně naopak, my se domníváme, že je potřeba používat tyto argumenty při přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. Čím dříve si to uvědomíme, jak je to důležité, tím lépe. Jistě, Japonsko má velice dobrou kapitolu na eh, téma změny klimatu a chceme se inspirovat, ale to jde za, za rámec dohody z Paříže, také liberalizace tarifů a uvolnění zboží v rámci našich eh, dohod Zároveň se snažíme vytvořit platformy pro naše ekologické technologie. Zde je Evropa v popředí a je schopná tím i vytvořit celou řadu udržitelných pracovních příležitostí. Pak je zde kapitola týkající se obnovitelných zdrojů, kdy bychom měli mít možnost obnovitelné zdroje zařadit do našich sítí. Budete-li mít nějaké mm, mm, kapacity k dispozici, bude možné za to získávat peníze. Takže jsou zde další další eh, politické důvody a politické souvislosti, které s tím souvisí. Děkuji. Děkuji. Já nebudu hovořit příliš dlouze, jenom řeknu, že jsme si poznamenali všechna stanoviska, která zazněla z ústí nových zpravodajů a já bych ještě chtěla říct, že dnešní debata byla opravdu velice zajímavá. Vyrozuměli jsme, že je potřeba na některé prvky zvláště upozornit a pan zpravodaj určitě bude rád, pokud bude moci dále spolupracovat se stínovými zpravodaji a e, rozpracovat s nimi e, toto stanovisko. Výborně, takže e, termín pro zpracování pozdějacích návrhů je 25.6. v 18 hodin. Stanovisko bude přijato v září. A tím se dostáváme k poslednímu bodu na programu jednání. Je to bod číslo 24. Výměna názoru k návrhu komise o dohodě upravující obchodní protokol EU Maroko. Tento obchodní protokol byl předmětem dlouhých debat na půdě výboru. Konkrétně samozřejmě šlo o to, jak uchopit otázku západní Sahary. A po výroku soudního dvora z 21. prosince 2016 bylo třeba původní dohodu změnit. 11. června komise přijala svůj návrh. A pochopitelně výbor INTA je tím hlavním výborem, který má věc projednat. Samozřejmě jsme nebyli úplně spokojeni s aktuálním vývojem ta diskuse o úpravě obchodního protokolu začala již dávno a my jsme měli pocit, že jsme nebyli dostatečně informováni. Velice dobře si vzpomínám, že zde probíhala, myslím dokonce v tomto sále, je debata o zveřejnění seznamu organizací a osob, s nimiž komise jednala v souvislosti s dohodou s Marokem ohledně západní Sahary. Poté, co odešel dopis a dlouho se čekalo, řešila se věc s radou, tak teprve potom jsme obdrželi příslušný seznam. Pochopitelně je to rovněž střed eh, institucí. které řeší otázku eh, obchodních dohod a rybolovných dohod. Pokud vím, tak u obchodních dohod eh, platí něco trochu jiného než u rybolovu. Tam není dostatečná transparentnost. Zdá se, že toto je problém, protože u rybolovu máme datum ukončení poslední dohody, a to je stanoveno na polovinu července. Já se nedobu představit, že by Evropský parlament nic neřekl v situaci, kdyby se, ať už u obchodu nebo u rybolovu, prozatímně aplikoval nějaký režim, aniž by byl Evropský parlament dostatečně informován to nepovede k obchodní válce, ale vedlo by to spíše k válce institucí. A zvlášť eh, v souvislosti s tím, že máme interinstitucionální dohodu parlamentu a rady o lepší a kvalitnější právní úpravy. Takže jsou zde dvě velice složité součásti celé hry. Jednak obsahová stránka věci modernizace, zlepšení celého procesu a druhá věc je Otázka institucí a jejich práce a kontaktu. A nyní jež máme to potěšení se vyslechnout úvod komise a SVČ. Za komisi Fernando Piňok. So, confusion by the, by the secretariat. Sekretariat to asi spletl. Sabina. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, dovolte mi nejprve se vám představit. Já jsem tady na výboru nová, jsem Sabine Hensler, ředitelka pro mezinárodní a všeobecné eh, otázky v DG Taxation a Customs Union. Zděděla jsem odpovědnost za tuto otázku 1. Eh, února 2018. Je mi velkým potěšením být dnes mezi vámi a účastnit se této výměny názorů s vámi ohledně našeho návrhu prodloužení eh, celních preferencí na produkty ze západní Sahary. Náš návrh pozměňuje protokoly 1 a 4 dohody o přidružení mezi EU a Marokem. A to tak, abychom splnili požadavky rozsudku Evropského soudního dvora z prosince 2016. Náš celkový cíl je dvojí. Za prvé, navrhujeme vytvořit právní základ pro udělení preferenčních cel na produkty ze západní Sahary, ty navrhované preference jsou komparabilní s těmi, které byly uděleny Maroku v rámci eh, aktuální dohody o přidružení EU Maroko. A za druhé, zajištěním, že exporty do EU, které budou pocházet ze západní Sahary, budou požívat ehm, široké preference. Tím chce náš návrh přispět k socioekonomickému rozvoji západní Sahary a celkové stabilitě regionu Magrebu. Naše návrhy doprovází zpráva služeb komise a zpráva SVČ. Tato zpráva má dvě části. Za prvé popisuje výsledek konzultací, které proběhly eh, s celou řadou místních zástupců ze západní Sahary, občanská společnost, různé organizace a instituce. A za druhé a za druhé eh, to popisuje výhody pro populaci západní Sahary a pro tamní ekonomiku. Dovolte mi zdůraznit to, co považuji za šest hlavních prvků, které je potřeba zohlednit při, řešení naš- při zvažování našeho návrhu. Za prvé je to respektování evropského a mezinárodního práva. Ten návrh dohody je plně konzistentní s požadavky stanovenými Evropským soudním dvorem v rámci svého rozsudku z roku 2016. Je to založeno na široké konzultaci, jak jsem řekla, s celou řadou různých e, stran, včetně fronty Polisario, která tento návrh odmítá, protože e, má pocit, že EU by měla vyjednávat s nimi spíše než s Marokem. Je to rovněž založeno na analýze socioekonomických výhod, které eh, pocházejí z těch navrhovaných eh, celních preferencí eh, pro tamní ekonomiku a obyvatelstvo. Druhá věc, kterou chci zdůraznit, je aktuální status západní Sahary a proces OSN. Jasně se v našem návrhu uvádí, že návrh dohody neovlivňuje pozici EU vůči západní Sahaře a nepředstavuje žádné implicitní uznání ze strany EU suverenity Maroka nad západosaharským teritoriem. Naše návrhy e, plně podporují proces OSN, který má za cíl dosáhnout definitivního politického řešení, co se týká západní Sahary. Plně podporujeme nové snahy generálního tajemníka OSN pro vyřešení tohoto dlouhotrvajícího sporu. Místo předsedkyně vysoká představitelka Mogherini se již dvakrát setkala s, s zvláštním vyslancem OSN pro západní Saharu v letošním roce a plně podporuje jeho snahy. Třetí bod, který chci zdůraznit, jsou výhody pro místní obyvatele. Ta zpráva o výhodách je založena na analýze aktuálních dat a na výhledu do budoucna. Obecně za to máme důkazy o tom, že udělení celních preferencí na produkty ze západní Sahary by mělo mít výrazný pozitivní dopad na socioekonomický rozvoj a na prostředí biznisu a investic v daném teritoriu. Pakliže bychom naopak ty tarifní eh, preference upřeli, mohlo by to velice brzy vést k hospodářské nejistotě. Proto navrhujeme, aby všechny průmyslové a většina zemědělských produktů, eh, které budou dováženy do EU, byly bez cla. Jinými slovy, to znamená, zboží produkované na západní Sahaře by pak mělo stejné tarifní výhody, stejné celní výhody jako produkty, které přicházejí z Maroka. Pokud by takovéto preference neexistovaly, dovozy ze západní Sahary by byly znevýhodněné eh, v porovnání s vývozem z jiných zemí v regionu, eh, které aktuálně mají toto preferenční zacházení buď, a nebo mají třeba dohodu o volném obchodu, a nebo spadají pod všeobecný systém preferencí. Konzultace, které jsme provedli s organizacemi ze západní Sahary, ukázaly, sečteno a podtrženo, že je zde velký zájem na takovýchto preferenčních obchodních dohodách. Eh, můj kolega Fernando Pero de Piring eh, vám poskytne určité informace o eh, těchto výhodách za chviličku. Čtvrtý aspekt, který chci připomenout, když se budete dívat na náš návrh, jsou konzultace dotčených lidí v rámci návrhu dohody. Dovolte mi si pár slov k té konzultaci jako takové a pak eh, kolegové z SVČ, konkrétně pan Vincent Piket, to pak dále rozvede. Konzultovali jsme co nejširší možné spektrum zástupců západní Sahary, socioekonomické strany, politické forsy, eh, politické síly a tak dále, mimo jiné také frontu Polisario a to vyváženým způsobem. Ta konzultace ukázala širokou podporu pro tento návrh dohody a socioekonomické výhody, eh, které z té dohody vyvstávají. Viděli jsme, že velice často důvody, kteří jsou proti návrhu této dohody, eh, vlastně se netýkají té dohody jako takové, netýkají se socioekonomických dopadů té dohody, spíše reflektují názory respektive názory těch, kteří byli proti, se týkaly budoucího politického statusu západní Sahary, ale to musí rozhodnout proces v rámci OSN. Tím pádem, a to bych chtěla zdůraznit, jejich námitky jsou založeny na politických spíše než socioekonomických faktorech. Ráda bych zdůraznila, že to, o čem mluvíme my dnes tady, je nástroj obchodní politiky a to je obchodní dohoda. Zarážející je to, že skupiny, které odmítaly eh, rozšíření tarifních eh, celních výhod na západní Saharu, eh, však nebyly schopny sami identifikovat žádné negativní dopady těchto preferencí pro západní Afriku jako takovou pro západní Saharu jako takovou. Pro komisi zde není žádný protimluv co do podpory eh, ekonomického rozvoje západní Sahary a eh, ponechání určení jejího budoucího politického statusu v rámci procesu OSN. Toto podporujeme. Kromě toho, komise se bude snažit navýšit svou politickou podporu, své politické závazky tak, aby mohl mírový proces OSN na západní Sahaře pokračovat. Za páté bych chtěla zmínit, že eh, se nezměnily eh, podmínky na trhu. Jinými slovy, ta eh, navržená dohoda nezmění celkové tržní podmínky, které máme, které jsme měli před tím rozsudkem z prosince 2016. To znamená, že nebudeme vytvářet žádné nové preference v porovnání s předchozí situací. Ehm, od toho rozsudku jsou ty produkty předmětem cla a ten, tato dohoda by vytvořila rovné podmínky pro produkty ze západní Sahary vůči všem ostatním produktům z ostatních zemí daného regionu, které, jak říkám, požívají buď možnost redukovat clo, anebo clo zcela zrušit. Za šesté, co bych chtěla zmínit, to je partnerství EU-Maroko. Návrh dohody je velice důležitý v rámci dalšího rozvoje tohoto partnerství a jeho posílení. Maroko je klíčový partner jižního sousedství EU, se kterým má EU velice široké, hluboké partnerství. Máme společné zájmy, ekonomické, politické, sociální a migrační. Tento návrh dohody může představovat eh, důležitý aspekt při, eh, v rámci nového nastartování našich vztahů s Marokem. Než eh, uzavřu své vystoupení, ráda bych zdůraznila tři kontextuální aspekty. Za prvé, navrhujeme eh, uzavřít tuto dohodu s Marockým královstvím, protože to je jediný praktický způsob, jak udělit preferenční zacházení produktům ze západní Sahary. V aktuálních podmínkách neexistují žádné jiné instituce ani orgány na západní Sahaře, které by mohly zajistit implementaci tohoto preferenčního režimu a to zejména co se týká kontroly a ověřování původu zboží a potřebné spolupráce s celními orgány v EU. Za druhé chci říci kontextuálně, že ta, ta navržená dohoda zahrnuje závazek obou stran vyměňovat si informace alespoň jednou ročně. Tato doložka nám umožní pravidelně hodnotit a pokud to bude nutné zlepšovat dopad této dohody na obyvatele západní Sahary. A třetí kontextuální prvek, pane předsedo, je ten, že komise nebude navrhovat dočasnou aplikaci této dohody. To jste zmínil ve svém úvodu. My očekáváme, že ta dohoda bude uzavřena rychle, k hospodářskému prospěchu obyvatel západní Sahary, že zaručí obchodní jistotu, právní jistotu a stabilitu. A s tím bych dala slovo panu eh, Perode Pinningovi, který by rozvedl ty jednotlivé výhody. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji Sabíne. Já to vezmu velice rychle. Zmíním hlavní prvky té zprávy ohledně výhod. Pět minut, říká pan předseda. Eh, zkusím ještě méně. První věc je eh, variabilita zdrojů. Tady jsou zde interní zdroje, eh, publikace, kon, konzultace, eh, marocké zdroje a tak dále. Studie se zaměřila na hlavní sektory ekonomiky západní Sahary, tedy zemědělství, rybolov a fosfáty. Projdu všechny tři tyto sektory. Nejprve tedy zemědělství. Tady ten sektor eh, se stává z nějakých 35 tisíc pracovních míst a 6,5 tisíc podniků. Eh, hlavní produkce jsou eh, rajčata, melouny, dohromady zhruba 65 tisíc tun, hodnota zhruba 65 milionů euro. Pak je tady také určité tradiční zemědělství, které má menší hodnotu. Tato produkce se tradičně exportuje do Ruska, afrických zemí Evropské unie a na místní trhy eh, a do Maroka. Výhledy zemědělského sektoru jsou takové, že jsou zde plány expandovat produkci a expandovat obdělávanou plochu eh, několikanásobně, dokonce se mluví o pětinásobku s možným vytvořením až dalších 60 tisíc pracovních míst. To znamená dopad na vodní zdroje, protože Toto všechno je založeno na eh, jaksi zavlažování, eh, přičemž se objevuje nová technologie pro minimalizaci využívání vodních zdrojů. Co se týká rybolovných produktů, tady je důležité si správně definovat rybolovné produkty. Jinými slovy, jde o transformaci rybích produktů do podniků na západní Sahaře. Takže ty ryby, které jsou nachytány, ať v, ve vodách západní Sahary, anebo v teritoriálních vodách Maroka, a nebo je tam třeba chytnou evropské lodě, saharské lodě nebo marocké lodě v mezinárodních eh, vodách. Máme více než 100 podniků, které mají povolení eh, zpracovávat a exportovat ryby do EU. Eh, týká se, zhruba, to, týká se to zhruba 50 tisíc přímých a nepřímých pracovních míst. Polovina z této produkce závisí na vývozu do EU. Eh, to je tady v hodnotě mezi 100 a 200 miliony euro. Co se týká fosfátů, eh, aktuálně žádné exporty neprobíhají, tedy přírodních fosfátů, nespracovaných fosfátů Přičemž zde je určitý trh pro hnojiva zejména, tady se plánují určité investice do zařízení na západní Sahaře ve výši zhruba 2 miliard euro, což by mohlo Evropskou unii zajímat. Takže jaké jsou dopady eh, takovéto dohody? Nejprve podle naší analýzy by to znamenalo umožnění exportu z západní Sahary zemědělských a rybolovných produktů v rámci preferenčního zacházení, jinými slovy Znamenalo by to zachování nebo obnovu pracovních míst um, po uh, ukončení toho preferenčního režimu v prosinci 2016. Za druhé by to usnadnilo plánované investice do, do těchto dvou sektorů za účelem tvorby dalších pracovních míst a podpory hospodářského růstu. Dopad absence té dohody by bylo, že za prvé exporty ze západní Sahary by byly znevýhodněné v porovnání s vývozy z Maroka a ze sousedských zemí protože by tam nebyly ty obchodní preference. Došlo by k nejistotě eh, v rámci těchto exportů, což by mělo dopad na pracovní místa a hospodářskou činnost, protože tyto preference mají vysokou hodnotu zejména pro zemědělské produkty a pro určité rybolovné produkty, u kterých jsou velice vysoká cla. Dále mohlo by to do budoucna kompromitovat investice do zemědělství, rybolovu a fosfátů, což by tím pádem mělo vliv na hospodářský rozvoj a zaměstnanost. A nakonec, v neposlední řadě, pravděpodobně by to znamenalo přemístění hospodářské činnosti, která teď probíhá na západní Sahaře. Produkce a investice by se přesunuly do jiných teritorií, kde ty preference jsou což by ironii osudu mohlo znamenat sousedská, sousedská území, jako je třeba Maroko a dále by to znevýhodnilo západní Saharu. E Děkujeme mnohokrát za SVČ. Má slovo pan Vincent Piket. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se omezím na klíčové zahraničně politické aspekty eh, tohoto návrhu. Zaměřím se na to, co rozsoudil soudní dvůr, co do procedury v této věci. A za druhé se zaměřím na konzultace. V první řadě tedy. Evidentně rozsudek soudního dvora je závazný pro nás, pro všechny a byl plně implementován do toho návrhu, který máte. Co řekl soudní dvůr ve svém rozsudku k zemědělství a vlastně skoro úplně stejně k, tomu, k té dohodě o rybolovu na začátku letošního roku? No, řekl, že dohody mezi EU a Marokem platí, ale vzhledem k tomu, že nemáme žádnou referenci na samozprávné území západní Sahary, tak ty dohody nemůžeme předpokládat, že platí i pro tento region. Soudní dvůr neřekl, že není možné zahrnout eh, západní Saharu do eh, dohody EU eh, e Maroko, ne, to, to se neřeklo. Řeklo se, že pokud eh, západní Saharu do té dohody zahrnout chceme, musíme to říci explicitně a musíme splnit určité podmínky. No, co to jsou za podmínky? V první řadě jsou to otázky ohledně mezinárodního práva, ohledně procesu OSN. Ten proces OSN probíhá ohledně západní Sahary, už probíhá vlastně 40 let. A tam jde o to, aby se určil definitivní status, definitivní ústavní status tohoto teritoria. Náš návrh respektuje princip, že, eh, který EU zastává celou dobu, jinými slovy, ať už uděláme cokoliv v rámci těchto vyjednávání, v rámci této dohody, tak eh, ta naše, naše dohoda ten proces nijak neovlivní, tedy nebude upřednostňovat ani jednu, ani druhou stranu v rámci těch vyjednávání a nebudeme předjímat výsledek tohoto procesu. Ten princip eh, nepředjímání eh, se explicitně odráží v tom návrhu, který je před vámi. Je tam černé na bílém odkázáno na to, že EU a Maroko mají různou pozici k tomu západosaharskému teritoriu a je tam explicitně uveden odkaz, odsouhlasený odkaz obou stran na to, že je potřeba pokračovat v tom procesu OSN aby se dosáhlo trvalého a vzájemně přijatelného řešení pro tuto ústavně, eh, pro, to, pro tuto ústavní otázku v souladu s rozhodnutími OSN. Takže já bych řekl velice jasně, velice explicitně, tam máme naformulovat návrh, který respektuje základní princip kompatibility s mezinárodním právem. Druhý klíčový princip souvisí s mm, opodstatněním toho rozsudku soudního dvora, co se týká souhlasu obyvatel západní Sahary. To je eh, svým způsobem to komplikovanější téma. Souvisí to s tím, že proces OSN pro západní Saharu zatím nebyl uzavřen. Jinými slovy, fungujeme v jakémsi nedokonalém, v jakémsi nekonkluzivním ústavně politickém prostředí. A otázka v zásadě stojí, s kým máme mluvit, když eh, potřebujeme získat souhlas s něčím nebo když potřebujeme lid západní Sahary konzultovat. A zde vzhledem k nekonkluzivnosti toho procesu OSN pro toto teritorium jsme se rozhodli, že zaujmeme přístup jaksi plurality našich protistran. V podstatě sledujeme takové tři postupy. Za prvé mluvíme s oficiálně zvolenými zástupci ze západní Sahary v rámci marockého parlamentu eh, v rámci regionálních rad eh, těch regionů, kterých se to týká a zvolenými zástupci eh, v rámci regionálních komor a profesních komor v, přímo v tom regionu. Je to zhruba 120 lidí a já jsem ten seznam viděl a řekl bych, že téměř bez výjimek jsou to eh, osoby ze zahravského etnika, kteří se k tomuto procesu vyjadřují. Druhý kanál, eh, to jsou konzultace s Fronto Polisario. Eh, tady k tomu byla schůzka, která proběhla zde v Bruselu. A na té schůzce se projednávala určitá témata, ale 90% času jsme strávili diskusí ohledně eh, té změny v oblasti zemědělství. Klíčová otázka, která na tom zasedání padla, byla, zda Polisario pro tento přístup je. Odpověď byla záporná. A to hlavně z politických důvodů. Souvisí to eh, s jaksi s politickým přístupem fronty Polisario. To by jistě oni mohli obhájit daleko lépe než já. Každopádně jste jistě viděli tu tiskovou zprávu Polisario, která vyšla po té schůzce, kde eh, ten svůj negativní názor dali na vědomí. A třetí kategorie našich protistran, to je celá ta pletora nestátních aktérů, nevládní organizace, lidskoprávní organizace, místní združení, Eh, různí socioekonomičtí partneři a tak dále a tak podobně. A s těmi mluvíme na schůzkách, eh, které proběhly některé v Bruselu, některé v Rabatu. A otázka zde opět byla, zda se té protistraně líbí tento náš postup, přičemž odpověď, eh, kterou jsme si odnesli z těch konzultací, bylo jednoznačně ano. Musím zmínit, že Několik eh, našich partnerů nepřijalo naše pozvání, to je nám líto a to pozvání stále platí, ale ti, se kterými jsme mluvili, ti se k tomu vyjadřovali velice pozitivně. A já už končím, já už končím. Zdůrazním ještě jeden bod a to je, že tím, že máme takto široký inkluzivní přístup, eh, jsme přesvědčeni jako EU, jako komise, jako SVČ, že jsme naplnili náš mandát, abychom tedy hovořili s lidmi ze západní Sahary, se kterými je potřeba hovořit v rámci hodnocení toho konsenzu a stanovení cesty vpřed. Thanks a lot. So now this is the first... Děkuji vám. To je první debata o tomto novém návrhu, což znamená, že v tuto chvíli by měly zaznít pouze dotazy týkající se prezentace, několik dlouhá prohlášení. Já vystoupení omezím na minutu a půl. Prosím, řekněte stručně, co máte na srdce, co vás zajímá. A chtěl bych ještě oznámit eh, rozhodnutí účetního dvora, pardon, koordinátorů. Jednak je potřeba se shodnout na postupu souhlasu, kdy si musíme nadefinovat své požadavky a také musíme připravit nalezací mise do Maroka a na západní Saharu, tak abychom si uměli udělat představu o situaci v terénu. Máte tady minutu a půl, prosím stručně, položte dotaz. A jako první má slovo paní Lalung jako zpravodajka, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já jsem ráda, že máme dnes tuto diskusi s Evropskou komisí. Týden poté, co Evropský parlament obdržel vlastně konkrétně dopis o protokolu 1 a 4 dohody o přidružení EU Maroko. Je důležité, aby nás komise informovala e, o své práci, o výměně dopisů. Není to poprvé, co se tímto zabýváme a myslím, že jsme dobře zaznamenali, že u této dohody i u dohodu rybolovu e, ta, ten význam přesahuje obchodní dohodu, má politický a diplomatický význam. Eh, u toho bych se chtěla zastavit. Konflikt o západní Saharu je takzvaně zmrazeným konfliktem, má se toho eh, Maroko a fronta Polisario. Eh, je to tedy neautonomní území z hlediska OSN, které částečně spravuje Maroko a částečně fronta Polisario. A tato situaci Situace je komplikovaná, ta dohoda se týká jenom těch, kteří bydlí na Eh, území západní Sahaře a měli by mít tedy eh, takové výhody jako ti, kteří žijí v Maroku a vyvážejí do EU. A někteří to vnímají jako páku, eh, která by mohla zafungovat v rámci mírového procesu mezi Marokem a frontou Polisario. A proto já to považuji za velice politické téma. Myslím, že se tady všichni shodneme na tom, že podporujeme zvláštního zmocněnce OSN pro tuto oblast a pouze OSN mají legitimitu e, při řešení konfliktu. Nicméně, aby pokračovala mírová jednání, tak všichni musí přispět. Je třeba, aby se to pohlo, aby Maročané a Fronta Polisario si sedli za jednací stůl bez skladení předběžných požadavků takže už jsem skončila, no tak to je trochu složité pro zpravodaje pronést politické prohlášení za dvě minuty. Tak já budu přece jen pokračovat. Chtěla bych eh, zmínit, že Alžírsko podpořilo kandidaturu Maroka na eh, organizaci mistrovství světa ve fotbale. To je skvělá zpráva a je to přesně takový postoj, který potřebujeme k řešení eh, konfliktu. Kromě toho někteří alžírští politikové, já to musím rychle přečíst, někteří alžírští politikové eh, také ukázali svou snahu, aby se zlepšily vztahy mezi Marokem a Alžírskem a po příštích prezidentských volbách chtějí řešit problém západní Sahary. Takto by se to mělo pohnout kupředu a mohl by se obnovit mírový proces. Pokud v parlamentu k tomu přispějeme, budu velice ráda. No a když nemohu pokračovat, tak skončím. Merci beaucoup. C'est quand même euh, un, peu sévère. Yeah, but to be once again clear, this is the first... Já jsem to už říkal, je to první debata. V tuto chvíli byla, byl předložen návrh a nyní je prostor na otázky. Příště budeme mít další debaty kde bude spousta příležitostí se vyjádřit. A samozřejmě zpravodajka dostane dostatek času k tomu, aby odprezentovala své stanovisko. Dnešek je ovšem vyhražen tomu, abychom se věnovali návrhu. Za EPP pan Siko, stínový zpravodaj, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. V návaznosti na ten váš pokyn, že se mám tedy soustředit na otázky, musím říci, že toto je e, téma, u kterého musíme zohlednit celou řadu relevantních aspektů, abychom pochopili, zda komise postupuje tím nejvhodnějším způsobem a v souladu s pokyny danými soudním dvorem. My tedy musíme pochopit, zda ty eh, eh, předložené kroky jsou postačující, aby to bylo v souladu s rozsudkem protože jinak by došlo k nějakým opravným prostředkům a byl by tady problém s legitimitou jednání. Eh, co se týče obsahu, myslím, že to hodnocení je velice důležité a já Souhlasím s tím, že parlament tady připraví usnesení a musí se zapojit do této diskuse a navrhl bych, abych naše právní služba se tím také zabývala, aby nám eh, řekla, eh, jak hodnotí postup komise, nebo jak podle nich by komise měla postupovat. Děkuji. Thanks a lot and for the Děkuji za SAD Emanuel Mluvě. Velice rychle, jenom úvodem ta naše diskuse není o tom, abychom řekli, co si myslíme o západní Sahaře. Tady ty názory jsou eh, velice odlišné. Já se blížím názoru eh, francouzské diplomacie, ale EU tedy neuznává suverenitu Maroka nad západní Saharou. Jak tedy interpretovat eh, rozsudek a jak na něj navázat. Naše vztahy s Marokem mají strategickou povahu. Důsledkem rozsudku je, že výrobky ze západní Sahary už eh, nemají eh, obchodní celní preference, což je trochu paradoxní, když ten region přitom chceme podporovat. To znamená, měli bychom ten region vyloučit ze všech dohod? To rozhodně ne. Pokud jde o obsah, souhlas obyvatel, jste si jistí, že jste učinili maximum? Eh, nemůže to být nějaký trvalejší postup, pravidelné konzultace. Za druhé, eh, místní zaměstnanost, prospěch pro místní. Když jenom řekneme, že to je hlavně rybolov, zemědělství, tedy pracovní místa, která nelze delokalizovat, je to ve prospěch místních, stačí to? Eh, neměli bychom trochu to zkoumat hlouběji za třetí Bernard Lange se o tom zmiňoval. Kromě obsahu je tady ještě otázka metodiky. Myslel jsem, že to je běžná doktrína institucí, že nemůžeme dělat provizorní dohodu bez souhlasu parlamentu. Nemůžeme takto nadále pracovat když probíhají jednání, která jsou relativně eh, nejasná, mají malou publicitu, je tam nedostatek transparentnosti, i když po obsah, pokud jde o obsah věci, všichni souhlasíme v pokračování strategického partnerství s Marokem. A tím tedy budu muset skončit. Děkuji. Greens is eh, Herr Buchner. Zaselené pan Buchner. Děkuji. Já mám první problém už se samotným nadpisem eh, té zprávy, kde se hovoří o populaci. Jak můžete eh, říci, že toto souvisí s rozsudkem, protože se tam hovoří o jaksi o saharském, o západosaharském lidu. Eh, Přičemž vy jste se ptali některých lidí v marockém parlamentu, zkoušeli jste se zeptat nevládních organizací, z nichž eh, ze 112 49 buď 94 eh, buď odmítlo s vámi za těchto podmínek hovořit a nebo to byly fake nevládní organizace, jinými slovy, eh, ty organizace, které skutečně nezastupují Eh, tamní obyvatelstvo. Jak to můžete tedy tvrdit? Já s tím mám, musím říct, obrovské problémy. My chodíme po světě a říkáme, EU eh, má své cíle, rozšiřuje demokracii, hájí lidská práva a tady děláme přesný opak. Protože ti lidé, eh, sahraví, ty jste, ty jste nevyslechli, ti sedí ve vězení, jsou vystaveni takovému mučení, že já jsem vůbec netušil, že něco takového jde vůbec přežít. A o to jde. My tady vytrubujeme, omluvte ten výraz, své cíle, ale ve skutečnosti tak nějak skutek utek. Děkuji, Anne-Marie Minor za zelené. Za GUE, ano. Thank you. Voorzitter, dank u. Ik wil graag precies weten wat... Děkuji. Mě by zajímalo, co tím komise myslí, protože členové výboru ne, na toto upozorňovali a rozsudek soudu to do značné míry překazil. Přitom závěry nebyly dostatečně logické. My na toto opravdu nemůžeme přestoupit. Musíme si představit jak by měla vypadat eh, další politika. To není jenom pouhá konzultace. Pokud si myslíte, že soudnímu dvoru bude tohle stačit, tak se milíte. Já se domnívám, že určitě ne. My jsme neustále volali potom, abyste jasně konstatovali, jaké dopady zde půjde. Víme, že zde dochází k k své volnému porušování lidských práv. Je zde ohromný tlak a velmi málo z těchto dohod bude kdy ku prospěchu lidí. Půjde to do kapes na národní společnosti. Děkuji a za F Teciana Děkuji, pane předsedo. Jak víte, v minulosti jsem spochybňovala tu část týkající se eh, zemědělství a stále ještě mé námitky přetrvávají. Nicméně soudní dvůr řekl, že se nemá revidovat celá dohoda, ale že se má zajistit souhlas tamních obyvatelů. Eh, takže z hlediska obsahu ta dohoda se nezmění a eh, ty hlavní úvahy ve pro nebo proti tedy jsou spíše politického rázu. Otázka západní Sahary je nadále otevřená. Když chceme mít nejasnější eh, názor, já jsem hovořila se zástupcem marocké vlády a oni litují, že ten postup konzultací není v souladu s ustanoveními dohody, že to není tak, jak nám říká Evropská komise Navíc se zdá, že některé organizace odmítly s komisí hovořit a některé eh, ani nebyly ke konzultacím pozvány. Takže mě by zajímalo, eh, eh, aby nám komise řekla, jaký je úplný seznam těch, s nimiž konzultovali a také těch, s nimiž, které nepozvali nebo kteří odmítli se zúčastnit konzultací. Dále eh, ta dohoda je spochybňována západní Saharou. Říkají, že místní pracovníci jsou často sezónní pracovníci pocházející z Maroka a spochybňují prospěšnost pro místní obyvatelstvo. Mě by zajímalo, jak jste získali ty data o produkci rajčat a eh, melounů. Eh, protože mm, mi nejsou jasné údaje o těch pracujících. A pak by mě zajímalo, jak to bude fungovat, eh, jak, jak může vstoupit v platnost eh, část o rybolovu bez souhlasu parlamentu. A poslední věc, pane předsedo, já souhlasím, že otázka západní Sahary je velice složitá, ale myslím, že není možné ji řešit dohodou o volném obchodu. Je jasné, že je třeba najít řešení, ale nezapomínejme, že se jedná o obchodní dohodu a tím správným místem pro řešení je OSN. Také eh, OSN je tedy lepší eh, fórem pro řešení toho stávajícího konfliktu. Děkuji, paní Gutland. Thank you, Cher, and all... Děkuji, pane předsedo. Díky za váš úvod. Řekl bych, řekla bych, že bylo velice důležité, že jste řekl, jak je to důležité, že to je otázka principu a že to je také vysoce politická otázka. Já si myslím, že nejde pouze o instituce komise a parlamentu, jde také o soud. Náš vlastní soud jasně řekl, že západní Sahara není součást Maroka a že je potřeba konsenzus lidí, aby eh, se ta, to území zahrnulo do dohody EU. Eh, může komise vysvětlit, proč se stále zaměřuje na výhody pro místní lidi, namísto aby se zabývala jejich souhlasem? v souladu s tím, co žádá soud. Ne všechny části západní Sahary jsou okupované a velká část eh, západních Saharců žije v uprchlických táborech. Jak může komise navrhovat nějakou dohodu, když tito lidé nedali svůj souhlas? Komise říká, řekli jste to i dnes, že není na EU, aby eh, nahrazovala proces OSN, ale bez tohoto souhlasu eh, zahrnovat Saharu do nějaké dohody, to přece není neutrální. Takže pokud komise nemá neutrální návrh, jak to ovlivní ten proces OSN? Si tak říkám. Já si dělám velké obavy, řekla jsem to už mnohokrát. Dělám si velké obavy o celou věc. Jsem přesvědčena, že to znamená větší nejistotu pro biznis a prosazování dohody, která není v souladu s rozsudkem. To může zhoršit výhled pro všechny strany, které hledají mírumilovné řešení. Takže já si myslím, že parlament by měl požádat Evropský soudní dvůr o stanovisko k této navrhované dohodě. Děkuji vám. Děkuji. Pan Silva Pereiro. Děkuji. Partnerství EU-Maroko je pro nás strategicky důležité a mělo by být zajištěno při plném respektování aktuálních politických procesů OSN ohledně západní Sahary a jejího statusu. Vítám snahu Evropské komise zajistit budoucnost pro toto partnerství při plném dodržování e, rozsudků soudu. Hlavní otázka zde je, co dalšího jsme mohli udělat v aktuálních politických podmínkách na zajištění řádného a dostatečného konzultování místního lidu. Ale druhá otázka je také, a to už tady také padlo, jaké budou dopady absence této dohody. Rád bych se eh, zeptal, jaké by byly dopady spoždění rozhodnutí ze strany parlamentu. Takže když si dáme na čas, když půjdeme znovu k soudu, když necháme to definitivní eh, rozhodnutí na příštím parlamentu, jaké to bude mít dopady? Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Máčeli. Ano, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát Evropské komisi, protože jste eh, prokázali několik eh, zdatností a sice, že jste uzavřeli dohodu se západní Saharou, aniž jste tam vkročili, uznáváte, že to je daleko, ale nemáte žádné statistiky, nemáte žádné kompetence pro záhadní Saharu a přesto jste uzavřeli dohodu s Rabatu. Můžete mi říct jediný příklad obchodní dohody s jiným územím, na které jste v životě nevkročili? Za druhé, ve své dohody uznáváte, že Maroko nemá suverenitu nad západní Saharou. To je pravda. Velká část lidí, s nimiž jste konzultovali, to jsou tedy marocké úřady, které eh, tvrdí, že jsou eh, suverénní nad západní Saharou, což je ve vzájemném rozporu. Můžete uvést eh, příklad jiné takové obchodní dohody, kde by se něco takového stalo? Za třetím, soud řekl, že je třeba přehodnotit úlohu Polisaria vy jste vedli neformální schůzku a toto, tato neformální schůzka, vy jste ji postavili na roveň formální schůzce. To eh, zcela rozbíjí eh, důvěru ze strany Polisario. Myslíte si, že když jste udělali tohle a Navíc jste ještě de facto podpořili okupující mocnost. Myslíte, že eh, takhle nevyvoláte jen zlobu? Dále hovoříte o prospěchu pro obyvatelstvo. Můžete mi říci, kdo vlastní například ty fosfátové firmy? Eh, viděli jste nějaké údaje o tom? A nakonec chci ještě plně podpořit eh, Eh, postoj v tom smyslu, že musíme mít eh, eh, sdílet tu vizi soudního dvora. A neříkejte mi, že vám to v právním službě odsouhlasili. Ta právní služba vám 15 let říká ano a přitom to mělo být ne. A ještě ta zjišťovací mise. Je, je třeba to udělat. Je nepřijatelné aby tam nebyly zapojení GUE, zelení a další. Tato mise musí být otevřenější eh, a je třeba zastoupení všech politických proudů. System for participation and delegation. that's the situation we have. Máme delegace a účast, jakou máme, a tak to je. Taková je situace, kterou naše frakce respektuje. Mulč Schulz. Děkuji, já se omlouvám, že jsem narazil pozdě, to je velice důležitá diskuze, ale my jsme právě na AFETu řešili Moldavsko je zcela zřejmé, že všechny předchozí podmínky pro použití, pro, pro uh, udělení mikrofinanční pomoci byly porušeny, takže jako spoluzákonodárce se snažíme do celého procesu vložit. A něco podobného se týká i otázky západní Sahary. Já jsem vyrozuměl, že mm, zazněla řada otázek, s nimiž se totožňuji a myslím si, že hlavní problém spočívá v tom, proč nejedete na západní Saharu a nemluvíte s lidmi. Ti nepatří k Maroku, to je otázka mezinárodního práva OSN a představitelé OSN tohle vždy, vždycky konstatovali zcela jasně. Můžete vysvětlit, proč nepostupujete tímto způsobem? A druhá otázka z mé strany zní. Proč trváte na tom, že nebude dohoda, která by se týkala jenom Maroka. Proč nepostupovat tak, jako postupovaly Spojené státy? Proč by to nebylo možné? Následné procesy by totiž potom byly mnohem komplikovanější. Proč to tedy od začátku nastavit takto? A já se omezuji pouze na eh, dvě otázky, které jsem položil, jelikož eh, se musíme soustředit na to důležité a udělat se jasno v tom, co myslí komise a co myslí spolu zákonodárce. Děkuji. Já se chci zeptat, eh, jak vypadá situace rybolovu, ačkoliv nejsme výbor pro rybolov. Z institucionálního hlediska je zda určitě návaznost a já jsem přesvědčen, že parlament bude nakonec projednávat příslušné dvě dohody dohromady. Takže jaký je aktuální stav, kdy bude dohoda zveřejněna a jak se bude postupovat? A nyní pan Mencel, pět minut a pan Pickelt. Okay. Uh, thank you uh, very much, chair. Děkuji, pane předsedo. Otázek zazněla celá řada a já si nejsem jistá, jestli v tom vymezeném, omezeném čase jsem schopná se ke všem vyjádřit, ale jak říkáte, to první výměna názorů příležitost ještě bude otázku projednat a eh, my jsme samozřejmě k dispozici jednat o těchto otázkách i bilaterálně. Zazněla zde otázka na téma konzultací a otázka, co je lid, co znamená populace, folk německy. Já to přenechám kolegovi za SVČ, který osvětlí právě tuto záležitost. A pak bych se vyjádřila k poznámce, která zazněla na téma tarifní zvýhodnění. V tuto chvíli žádná zvýhodnění neplatí, jak už říkali kolegové. Pokud nepodnikneme žádné kroky a neudělíme v tuto chvíli zvýhodnění, tak v podstatě budeme postihovat obyvatelstvo západní Sahary tím, že celní poplatky, cla budou vyšší a v podstatě tím ještě zhoršíme podmínky pro investice a pro podnikatelské subjekty. K otázce toho, jestli by nemohla proběhnout jenom jednorázová konzultace nebo realizovat průběžný proces konzultací. Tak já už jsem to říkala ve svém úvodu. My jsme náš marocký protěšek požádali o to, abychom se mohli vložit do procesu monitorování, sledování průběžné výměny informací. Alespoň jednou ročně bychom si chtěli udělat představu o tom, jestli dohoda vede k, ke kýženým výsledkům, anebo je potřeba na ní zapracovat a vylepšit je. To je třeba zvážit nyní a zvážit i další možný vývoj v gestci OSN. A pak Otázka stanoviska soudního dvora. Já bych vážené poslance a poslankyně žádala, aby zvážili politické eh, povinnosti a právní povinnosti. Zde asi hovoříme o politické odpovědnosti, politických povinnostech Evropského parlamentu a v tomto duchu by to měl parlament zvažovat. Jaké by byly dopady případných průtahů, o tom už jsem hovořila v tuto chvíli eh, zvýhodnění neuplatňujeme. A v neposlední řadě ještě uvedu, k, že pan kolega se vyjádří k otázce rybolovu. Děkuji, prosím. Děkuji vám. Za prvé, k tomu, jak probíhala konzultace a jaká byla metodika provádění konzultace a jakým způsobem se vybíraly protěžky. Dovolte mi upozornit na to, že výrok soudu nehovoří o tom, jakým způsobem má konzultace probíhat, jak má být řízena a vedena. K tomu se nevyjadřuje. Nevyjadřuje se k tomu ani v souvislosti s dohodou o zemědělství, ani v souvislosti s dohodou o rybolovu. Tam už vůbec ne. Takže teď jsme se ocitli v situaci jako útvar komise i útvary vnější činnosti, kdy musíme provést vlastní výklad, jak postupovat dále v situaci, která je z ústavně právního hlediska velice komplikovaná. My jsme zvolili tu variantu, že bychom neuplatnili mechanismus, kdybychom měli mít jakýkoliv předsudek vůči našim protěžkům nebo jak, jakoukoliv preferenci. To znamená, že jsme o výběr nepožádali marockou vládu, zároveň jsme nepožádali o názor Polisario. My jsme provedli konzultaci s oběma a navíc jsme ještě volili třetí cestu nestátní organizace, kde jsme se snažili o velice inkluzivní skupinu protěžků, s nimiž bychom řešili otázku souhlasu, ačkoliv jsme všechny vyzývali opakovaně, to vám mohu říci, tak nikdo na naše výzvy nereagoval. A to znamená, že situace, jaká je, výstupem konzultace je důvěryhodná skupina protěžků, s nimiž pracujeme, jsou to skutečné osoby, skutečné subjekty, asociace, neziskové organizace. Já jsem ty pohovory vedl sám a ručím za ně. My si stojíme za tím, co jsme vypracovali a jak byl zpracován tento prvek konzultace. Otázka, proč jsme se nevydali přímo na západní Saharu. Odpověď je pragmatická. My jsme si přáli vést eh, pohovory v soukromí. Delegace EU je v Rabatu a tam jsme měli za to, že by se každý vyjadřoval, jak by chtěl a to byla pro nás eh, klíčová úvaha Další otázka je, jestli budeme chtít mm, třeba určitou část konzultací k rybolovu vést na západní Sahar, Sahaře, to my vůbec nevylučujeme. Poslední otázka pana předsedy. Eh, debaty probíhají, rada nám udělila mandát v Dubnu, jedná se o celé nové dohodě o rybolovu, jedná se o konkrétních a technických aspektech protokolu, o množství ryb, objemu finančních prostředků, které se k tomu váží. Jedná se i o politickém rozměru celé debaty, stejně jako se řeší politický rozměr u zemědělství, tak i zde tomu je stejně. Balíček bude velice propracovaný, v tuto chvíli se vyjednává. Já vám nejsem schopen v tuto chvíli říct, jaký je časový horizont, ale mohu vám říct, že se snažíme vše vyřešit co nejrychleji. Paní Lolum, prosím. Conclude. Můžete věc uzavřít. Já nemám moc co dodat. Jediný bod, to je ta zjišťovací mise. Plně souhlasím Eh, protože jsem ji chtěla od samého počátku zorganizovat na tu západní Saharu, ať už ti Maročané budou nebo nebudou souhlasit, je třeba najít nějaký způsob, jak tam jet, to je jasné. A uděláme maximum pro to, aby se to konalo na začátku září. A pochopitelně mm, i zelení eh, budou pozváni, bude to obvyklý postup. Reakce mimo mikrofon. écoutez, euh, on va voir comment ça se passe. No? Tak uvidíme, jak to proběhne. Budeme se snažit. A druhá věc je jasné, abychom eh, také sledovali zprávu pana Kolera. Eh, ten harmonogram je sladěný a to je určitě dobře. Bylo mm, ta, ta zpráva eh, pana Kolera bude, myslím, už v říjnu a myslím, že to tady budeme moc nějak sladit. Děkuji. Eh, a tím uzavíráme eh, bod 24. Bod 25, bod různé, nemáme nic, tak to je vynikající, tento bod mám zvláště rád. Dále je zde bod číslo 26, příští zasedání 9. 10. července a toť vše. Děkuji. Pan předseda zdraví tlumočníky a sděluje, že jsme skončili včas.